Dobré odpoledne, vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se. Vítám vás. Děkuji moc krát, že jste sem přišli. Jak je zvykem ve výboru Libe, koná se ve Štrasburku mimořádná schůze výboru Libe. V pondělí večer. Je to poměrně náročné. Máme toho tolik na práci, takže prosím, eh, sedejte si v tichosti, protože musíme začít. Máme nabitý pořad jednání, který musíme absolvovat. A jsou to dva velice důležité body. Začneme nicméně přijetím pořadu jednání, abychom to příliš neprotahovali. Tak pokud nejsou žádné námitky, tak hm, návrh pořadu jednání je přijat. Oznámení. Jazykový režim. Všechny jazyky, kromě jirštiny, chorvačtiny a malštiny, jsou k dispozici. Tyto tři jsou k dispozici pouze v pasivním modu. Potom hm, první obsahový bod dnešního pozdně večerního zasedání je strukturovaný dialog s místopředsedou Margaritisem Schinasem, místopředsedou pro podporu evropského způsobu života z Evropské komise. Tak nejprve vás zde vítám, je nám ctí, že jste tu. A zejména je nám ctí, že máme první možnost vést s vámi výměnu názorů od chvíle, kdy jste byl stvrzen ve své funkci a kdy bylo stvrzeno vaše portfolio. Přejeme vám hodně zdaru, protože vás čekají náročné časy a těšíme se na nadcházející spolupráci v otázkách náležících do vašeho obrovského portfolia, zejména co se týče azylu a migrace, včetně inkluze a integrace, eh, které eh, podle našeho názoru naplňují tu podstatu eh, ochrany evropského způsobu života a také vnitřní bezpečnosti a budoucnosti Schengenu. V rámci tohoto prvního strukturovaného dialogu zahájíme řadu dalších pravidelných výměn názorů s poslanci výboru Libe. Rádi také uslyšíme z první ruky priority pana místopředsedy v, nejbl- v nejbližších měsících, včetně avizovaného paktu o azylu a migraci, na kterém, pokud vím, už práce započala společně s komisařkou eh, Johansson, se kterou jsme nedávno absolvovali první výměnu názoru. Minulý týden jsme eh, hovořili tedy s paní komisařkou Johansson a já doufám, že dnes navážeme na tuto první výměnu názoru. Koordinátoři našeho výboru se rozhodli také formou dopisu přispět eh, do úvah o paktu azylu a migrace, který by měl být hotový po zimní přestávce. Pokud jde o bezpečnost, chtěl bych zdůraznit, že se těšíme na plány komise ohledně budoucnosti Evropské strategie vnitřní bezpečnosti, o které budeme diskutovat v Libe na počátku roku 2020. Takže nejprve eh, dáme slovo panu místopředsedovi na 15 minut a poté bude možnost eh, k výměně názoru. Jako obvykle nejprve dostanou slovo koordinátoři a potom ostatní členové. Chtěl bych připomenout, že načasování eh, tohoto prvního bodu je od 19.30 do 9 hodin do 21.00, protože potom budeme eh, pokračovat dalším bodem. Bude tu pan komisař Reinders pro spravedlnost a paní Tupurainen z finského předsednictví. A budou nás informovat o záležitostech týkajících se právního státu v Polsku, Maďarsku a Maltě. Takže prosím, to eh, mějte na paměti, máme hodinu a půl. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, děkuji, že jste mi umožnili tady promluvit těsně před Vánoci a to v den, který je pro vás neobyčejně nabitý. Naposledy jsme se setkali 3. října během mého potvrzovacího slyšení. Eh, Těžištěm naší výměny názorů byly záměry. A dnes jsem tu před vámi poprvé od té doby a to s ambicí diskutovat s vámi o krocích nebo o cestě ke krokům. A mohu zapakovat tak jako jsem to zapakoval tehdy, tak Upřímná a otevřená výměna názorů s Libe je pro mě naprosto zásadní. Dnes večer eh, bych chtěl zmínit tři okruhy problémů. Za prvé migrace, azyl a pakt. Za druhé bezpečnost a za třetí inkluze. A vazby na ty části mého portfolia, které nesouvisí s Libe. Nejprve k migraci. Já vím, že hovořím k expertům a informovaným osobám. Evropa toho v otázce migrace udělala mnoho, ale neudělala vše. A jistě se mnou budete souhlasit, že teď potřebujeme změnu. Paní předsedkyně van der Leyen mi svěřila koordinaci práce na novém paktu azylu a migrace což je poslední chybějící článek, nicméně důležitý eh, chybějící článek v celé té skládance evropské migrační politiky. Slovo pakt je velice vznešené slovo. Takže je potřeba ho naplnit obsahem, jak tomu tak bývá u vznešených slov. Je potřeba nalézt nový konsenzus ohledně kolektivního e, utváření a řízení otázek migrace. A je také potřeba prostřednictvím tohoto paktu přesvědčit naše občany, že Evropa je schopná realizovat něco, co teď právě utváří naše společnosti a naši každodenní realitu, naši společnost. Prvním krokem eh, k tomuto paktu je naslouchat. A to jsme právě začali dělat s paní komisařkou Johansson. Začali jsme v Aténách, poté jsme navštívili Berlín, Paříž. Příští čtvrtek budeme v Budapešti a budeme pokračovat v tomto turné po hlavních městech, protože eh, právě eh, to je středem našich snah momentálně. Naše dojmy z těchto prvních kontaktů a také z mých diskuzí s ministry spravedlnosti a vnitra 2. a 3. prosince jsou poměrně povzbudivé. Cítíme, že se rodí společné porozumění a společné chápání toho, že si nesmíme dovolit v této otázce znovu selhat. Selhání nepřipadá v úvahu. A celkový dojem z těchto prvních kontaktů je, že se vše točí kolem dvou ústředních pojmů. Za prvé, ten pakt bude muset být všeobecný, holistický. A za druhé, nikam se nedostaneme, pokud nenastavíme správnou rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Vím, že teď jsme ve fázi, kdy není příliš snadné hovořit o přesné struktuře a obsahu tohoto paktu, ale myslím, že vám mohu sdělit, že už vzniká předběžný konsenzus ohledně klíčových bodů. Za prvé, je třeba zaměřit se ve svém přístupu na celou migrační trasu, aby vnitřní a vnější aspekty migrace byly neoddělitelně svázány a aby nebylo možné je pojednávat odděleně. Novým paktem chceme dostatečně posílit oblast zprávy hranic, abychom eh, mohli posílit eh, tuto oblast, která je tak zásadní pro Evropskou unii. Je k tomu zapotřebí eh, zrychlení a operacionalizace eh, nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a také posílit boj Evropské unie proti pašerákům lidí, kteří zneužívají lidského utrpení za účelem zisku. Znamená to také, že potřebujeme efektivní systém navracení těch, kteří nemají právo zde zůstat. což si žádá zavedení asilových postupů, které by byly efektivnější a robustnější a které by přesvědčivým způsobem řešily problém sekundárního pohybu. Právě tak politická vazba mezi Schengenem a azylem je jasná. Je třeba eh, řešit krátkodobé, eh, je potřeba řešit nedostatky šengenského systému, abychom znovu vybudovali důvěru v tento systém a mohli se navrátit k normálnímu fungování šengenského prostoru. Je také potřeba se shodnout na legálních cestách do Evropy, aby náš pracovní trh a průmysl měli správné talenty z řad eh, legálních migrantů. A to na základě pilotních projektů a pozitivních zkušeností, které jsme zatím získali. A konečně bude zapotřebí navazovat partnerství se zeměmi původu a zeměmi tranzitu. A to za mobilizace všeho, co máme. Nejenom peněz a investic, ale také obchodů, víz, mobility, stipendií Erasmus a tak dále. To vše může Evropská unie nabídnout v rámci partnerství výhodného pro obě strany se zeměmi původu a zeměmi tranzitu. Minulý týden jsme navštívili také Turecko. Turecko je klíčovým a strategicky důležitým partnerem a významným hráčem v nestálém regionu, který hostí téměř 4 miliony uprchlíků. Žádná jiná země na světě nehostí více uprchlíků než Turecko v dnešní době. My jsme znovu stvrdili význam evropsko-tureckého prohlášení A byli jsme na místě v pravý čas, abychom uh, se ujistili, že všech 6 miliard euro z nástroje pro Turecko již bylo plně alokováno. A řekněme si upřímně, v tom čím dál těžším kontextu evropsko-tureckých vztahů je migrace jednou otázkou, na které musí Evropská unie a Turecko nadále konstruktivně spolupracovat. Jak opakovaně prohlásil jak váš parlament, tak ministři. Teď se dostávám k bezpečnosti. V říjnu v, zájem, v rámci agendy bezpečnosti jsem se zavázal k tomu, že budeme klást důraz na tradiční i moderní hrozby. A za tímto závazkem si stojím. Příští rok předložíme novou strategii vnitřní bezpečnosti, která se bude zabývat eh, oblastmi s silnou přeshraniční dimenzi, jako je terorismus, organizovaný zločin a kybernetický zločin. Eh, posílíme spolupráci policejních složek a budeme eh, zacelovat informační mezery. A, a to s tím velmi souvisí, budeme také zkoumat mandát Europolu. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych znovu stvrdil důležitost rychlé dohody na nařízení, které by bránilo šíření teroristického obsahu na internetu, což je podle našeho názoru zásadní pro to, abychom omezili radikalismus a násilný extremismus. Naše bezpečnostní strategie bude také obsahovat opatření na posílení boje proti organizovanému zločinu eh, a to při zohlednění technologického pokroku. V boji proti kybernetické kriminalitě budeme věnovat zejména pozornost ochraně nejzranitelnějších občanů. Zneužívání dětí na internetu roste exponenciálně a my pracujeme na zacílených návrzích, které se mu budou věnovat. A bezpečnostní hrozby se průběžně vyvíjejí, což si žádá průřezový přístup, který by šel nad rámec eh, typického pohledu vnitra, typického vnitřního chápání bezpečnosti. Souvisí s tím politiky, jako je digitální sféra, energetika, doprava, zdravotnictví. A právě tady vidím jasnou přidanou hodnotu tohoto portfolia. Budu se i nadále snažit eh, posilovat naše schopnosti detekovat hybridní hrozby a reagovat na ně a budeme i nadále zlepšovat eh, interoperabilitu našich informačních systémů a vyvineme stabilní přístup k sítím páté generace, eh, který by byl uspůsobený našemu globálnímu věku, ale zároveň by byl vpravdě evropský. Existují miliardy napojených objektů a systémů, které obsahují citlivé informace a pro Evropu je zásadní, aby zajistila bezpečnost a odolnost sítí 5G v kyberprostoru. Ochrana kritické digitální infrastruktury by měla jít ruku v ruce s ochranou fyzické kritické infrastruktury. Budeme investovat flexibilně eh, do odolnosti proti všem typům hrozeb od dronů až po vnitřní hrozby a budeme lépe vnímat vzájemnou závislost jednotlivých zásadních služeb. Chtěl bych znovu zopakovat svůj závazek z října, že každý z našich bezpečnostních návrhů bude už v designu obsahovat dodržování základních práv, včetně práva na ochranu osobních údajů. Tohle je můj osobní závazek základní práva nebudou nějaký ex post doplněk naší bezpečnostní práce, ale budou to dveře, které se otevírají všemu, co v oblasti bezpečnosti budeme dělat. A právě tak, se, jako, jako se Evropa nespronevěří, bezpečnosti nespronevěří se ani svým hodnotám. Vážený pane předsedo, vážení kolegové a přátelé, já jsem teď ve funkci 10 dní a v první den, kdy jsem začal s tímto eh, antropocentrickým portfoliem, jsem věděl velice dobře, že kromě té části mé práce, která spadá pod výbor Libe, jsou tu ještě další eh, oblasti činnosti, eh, další stavby, které je potřeba řešit s dalšími komisaři. A chtěl bych vás znovu ujistit, že společně s paní Kyriakidis budeme pracovat na plánu boje proti rakovině. S Marí Gabriel předložíme soubor kroků, které by realizovali evropský vzdělávací prostor do roku 2025. S Nikolasem Schmidtem aktualizujeme evropskou agendu dovedností, která by řešila nedostatky dovedností a rekvalifikace a zlepšování kvalifikací. A mým úkolem je slučovat všechny tyto prvky a přitom zajistit, aby to vše bylo spojeno do jednotné struktury, která bude tvořit eh, strukturu bez, budoucí bezpečnosti. Ochrana, dovednosti, mobilita, bezpečnost, eh, schopnost potýkat se s rychle se měnícím prostředím. A není třeba zdůrazňovat, že předložíme specifické návrhy eh, pro eh, integraci a inkluzi občanů třetích zemí. To jsou noví Evropané, kteří s námi zůstanou i v následujících letech a my jim dlužíme stejnou úroveň ochrany a přístupu jako našim vlastním občanům. příštích měsících budu pracovat na všech těchto odvětvích naší činnosti a to tak, aby se vzájemně doplňovala a posilovala. A hlavním cílem bude vybudovat silnější, eh, soudržnější, odolnější a inkluzivnější evropskou společnost. A budu usilovat i o vaše zapojení, a to ve všech fázích této práce. Počínaje dnešní diskuzí. Děkuji moc krát. Mnohokrát děkuji, pane místo předsedo. A nyní rovnou zahájíme debatu. Jako obvykle, jako první dostanou slovo koordinátoři, paní Mecola za ELS. A potom bych navrhoval, že ti, kteří se budou chtít přihlásit, také dostanou příležitost. Zvedněte kartičku, dejte si záležet na tom, abychom si nás všimli, abychom si vás všechny mohli zaznamenat. Prosím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana předsedu. Vítám vás jak 3. října na slyšení, tak dnes jste ukázal na základě různých příkladů, že vaše portfolio je velmi rozsáhlé pokud je o evropský způsob života. Já se především zaměřím na bezpečnost a pak budu mít ještě otázku k Turecku. První věc, která se týká bezpečnosti, eh, souvisí s dokončením naší bezpečnostní unie, zvlášť pokud jde o teroristický obsah online. Můžete to trošku víc rozvést? Jaké máte plány? Jak chcete bojovat proti takovému typu obsahu? jakmile bude ukončený tento legislativní proces. A když už o tom mluvíme, o této oblasti, nesmíme nikdy zapomínat, že jsou tady citlivé záležitosti, které se týkají hranice mezi národní bezpečností a pravomocemi členských států v této oblasti. Ale co můžeme ještě udělat, abychom zajistili lepší, rychlejší a účinnější sdílení informací a zpravodajských poznatků mezi členskými státy? A jaký vliv na to bude mít také předpokládaný odchod Spojeného království z Evropské unie do konce příštího měsíce. Co se Turecka týče, zmínil jste, že jste se také před pár dny setkal s prezidentem Erdoganem. My jsme viděli, že když jste tam byl, ustali nové příjezdy na řecké ostrovy, ale okamžitě poté, co jste odjel, objevily se další stovky lidí. Můžete nám možná říct něco víc k tomu, co jsme si ještě nedozvěděli? Snažil se nám prezident Erdogan poslat nějaký vzkaz a pokud ano, jak by měla Evropská unie reagovat? Děkuji. Není paní Šipl za SAD. Mnohokrát děkuji a děkuji panu Skinasovi za to, že mezi nás přišel. Já jsem si vás pozorně vyslechla. Nečekala jsem žádný zázrak, ale upřímně řečeno, když jste mluvil o bezpečnosti a o migraci, neslyšela jsem mnoho nových věcí. Jsem ráda, že mluvíte o celostním přístupu. To je přístup, ke kterému se Evropský parlament přihlásil už v posledním funkčním období. Jednoznačně jsme mluvili o asilových postupech, o legální migraci, ale také o lepší spolupráci se zeměmi původu abychom zjistili, jaké mají zájmy na tom, aby lépe informovali své občany o tom, jakou šanci mají a co možné není. Jednoznačně jsme mluvili o zákonných cestách, které nám umožní naplnit naše zájmy v oblasti zaměstnanosti. Ale neslyšela jsem, že byste mluvil také o zákonných cestách pro ty, kteří potřebují ochranu. Možná, že byste k tomu mohl něco doplnit. A pokud je o zákonné cesty pro migraci, když eh, zohledníme stav debaty o modré kartě, napadá vás, jak překonat tuto slepou uličku v této debatě. A souhlasím také s tím, že navracení vždy bylo součástí našich azylových postupů, ale samozřejmě navrácení je konec azylového postupu. Nejprve musíme zajistit odpovídající postupy. A mě by zajímalo, jak to chcete zajistit. Také proto, že tady máme určité nové nebo staronové nápady, neformální materiály, včetně materiálu německé vlády. Ten se týká jakýchsi transitních zón na vnějších hranicích. A já bych opravdu ráda věděla něco o tom, jak by to přesně podle vás mělo vypadat a jak by se to mělo organizovat. Také jste zmínil, že možná Žádná jiná země nemá tolik uprchlíků a migrantů jako Turecko a já si myslím, že tohle rozhodně není pravda. Pokud je o počet obyvatel, já myslím, že taková země jako Libanon přijal víc migrantů a také řada afrických zemí, které přijali větší počty uprchlíků než, Řec, než Turecko. Já si myslím, že bychom neměli lhát. A pak ještě bezpečnost. Bezpečnost je důležitá pro všechny naše občany. Když mluvíme o kybernetické zločinnosti, už mě opravdu nebaví, že pořád poslouchám, že kybernetický zločin je natolik důležitý kvůli sexuálnímu zneužívání dětí. Je zřejmé, že to je zločin, který nemůžeme nikdy akceptovat, ale ke skutečnému zneužívání dochází v reálném životě, na to nesmíme zapomínat. Takže policejní vyšetřování je potom jenom ta poslední tečka – já se omlouvám, pane předsedo. Já myslím, že se musíme lépe vybavit k tomu, abychom dokázali vyšetřovat a bránit takovým zločinům v reálném životě. A toto by nemělo být jakousi výmluvou k tomu, že budeme zasahovat do soukromí všech našich občanů. Děkuji. Já se omlouvám. Zřejmě vám to musím vždycky připomenout, když si berete slovo. Nezapomeňte, že je vás aspoň 20, aspoň 20 vás chce něco říct. Pokud to máme za hodinu a půl stihnout, máme dodržet čas vymezený na tuto debatu, zkusme se trošičku krotit. Ať jsou ty naše otázky co nejvýstižnější a nejstručnější. Dáme koordinátorům dvě minuty, minutu ostatním. Já myslím, že to je rozumný přístup. Paní Intveld za Renew. Děkuji, pane předsedo, já se budu snažit. Vítám eh, pana komisaře na prvním vystoupením v tomto výboru budu se snažit hovořit stručně. Nejprve k bezpečnosti a této strategii. Chtěla bych něco říct k tomu základnímu poselství, protože v posledních letech, než, než kvůli desetiletích, byl ten přístup takový zamotaný, smíšený. Evropská komise něco navrhla, dostávali jsme jeden návrh za druhým. Nemělo to nezbytně nutně nějaké posouzení dopadu a tady chci v tomto výboru říct, že to už nikdy nebudeme akceptovat, nebudeme pracovat na žádném návrhu, pokud se s ním eh, nebude pojit požadované posouzení dopadů. Implementace je zoufalá, implementace je zoufalá, vyhodnocení žádné. A jak velice často předpovídá tento Evropský parlament, dlouhatánský seznam předpisů a dohod, které prosazuje Evropská komise, nakonec zruší Evropský soudní dvůr. Budete to teď dělat lépe? Za druhé, pokud je o bezpečnost, říkáte, že se chcete zaměřit na přeshraniční záležitosti, ale když se podíváte na jeden z nejhorších morů tohoto kontinentu, je to domácí vásilí. Dva a půl tisíce až tři tisíce žen každý rok zahynou v důsledku domácího násilí. Nevěděla jsem žádné pochody, žádné krásné strategie s pilíři věnovanými boji proti domácímu násilí. Pokud skutečně chcete zachraňovat životy, toto je aktuální téma, co s tím budete dělat. A pak migrační pakt. Vy a paní komisařka Johanssonová jste objeli hlavní města, poslouchali jste, co tam lidé říkají. To je skvělé. Evropský parlament je zákonodárce. My jsme zaujali nějaký postoj, vyjednávali jsme v dobré víře s radou. A teď jsme v situaci, kdy rada říká, no my nevíme, nevíme vlastně, co chceme. A vy se pak jdete poslechnout, co se říká v hlavních městech. Proč nepřijdete za zákonodárci a nepodíváte se, co jsme udělali už my, protože já si myslím, že bychom neměli akceptovat to, že legislativní práce, kterou už my jsme odvedli s podporou stovek milionů evropských občanů, se jenom prostě hodí do koše. To pro nás akceptovatelné není. A poslední věc. Vy jste teď komisařem už ne pro ochranu evropského způsobu života, ale pro sezování evropského způsobu života. Dobře. Vidím, že eh, z toho máte velkou radost my vám říkáme náš oblíbený lifestylingový coach Evropské unie. Mě by zajímalo, jak nás chcete chránit před interními hrozbami. Hrozbami pro evropský způsob života, což znamená naše hodnoty, které jsou v článku dvě. smlouvy. Děkuji. Dobře, děkuji. A nyní za zelené. Ano, děkuji. Já také chci poblahopřát panu Skinasovi, protože ho tady dnes vidíme poprvé už v této funkci. A chci zdůraznit ta naléhavá slova paní Intveld. Musíme dodržovat meziinstitucionální dohodu, abychom měli posouzení dopadů, pokud mají určité, určité předpisy velký dopad. A musíme také dodržovat povinnost vydávat zprávy o vyhodnocení a to tak, jak je to stanoveno v našich právních řádech. Já doufám, že pan Skinas je připraven zavázat se dnes večer k tomu, že to tak dělat bude. A pak mám otázku k azylu. Prioritou pana Skenase je bojovat nebo dosáhnout koncensu o azylu s členskými státy. A proto mě překvapilo, ne, že ta první návštěva byla na řecký ostrov, ale že druhá návštěva byla do Turecka, místo do hlavních měst členských států. To bylo překvapivé, ale samozřejmě spousta syrských uprchlíků je závislá na politikách Turecka. Jejich země nejenom byla zničena, ale Asad má znovu kontrolu a spousta uprchlíků má obavy z jeho politiky a zemsty, kdyby se měli vrátit. Přesto přeze všechno víme, že Erdogan vyhrožuje jednomu a půl milionu syrských uprchlíků, že je vyhostí do, do severní séry, eh, Syrie, do takové té náznikové zóny. Už o tom sice nemluví, ale připravuje deportaci těchto syrských uprchlíků. Mám proto konkrétní otázky. Na čem jste se přesně dohodli s Erdoganem? Máte za to, že ty nárazníkové zóny jsou bezpečným místem, do kterých je možné navrátit syrské uprchlíky. Můžete zaručit, že Erdogan nepošle syrské uprchlíky do severozápadní Sýrie a jaké budou důsledky pro dohodu mezi EU a Tureckem, pokud to začne dělat? A možná ještě obecně, jak přesně bude komise sledovat dopad těchto partnerství v oblasti migrace s třetími zeměmi na lidská práva? Děkuji za jde, pan Gardino. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Před nenávnem se navštív, jste navštívil s paní Johansson Turecko a řekl jste, že při této návštěvě se naskytla příležitost jasně říci, že Evropská unie vnímá Turecko jakožto svého strategického partnera. My jsme toho názoru, že to byla opětovně příležitost, kdy Evropa, bych tak řekla, Erdoganovi ukázala slabé nechráněné místo. Povede to k tomu, že bude požadovat ještě více peněz. Dohoda mezi EU a Tureckem stále je a funguje. A tady je třeba si položit otázku, kdy Erdogan opětovně otevře hranice. Do posud se do Turecka zainvestovalo asi 508 miliard, ale zdá se, že Turecko vůbec nehledí na evropský způsob života a nerespektuje ho. Na jaře předložíte odpovídající návrhy. Uznáte, či uznáváte již nyní, že Evropa stroskotala v otázce reformy Dublinu. Ptám se vás, co uděláte do jara. Budete schopni předložit návrh pro skutečné řešení problému. Doposud problém řešen nebyl. A jakým způsobem hodláte zajistit většinu, abyste překonali patovou situaci, které jsme čelili celá poslední léta a je, ještě k otázce financování. E, pomocí parlamentní otázky jsme vyzvali komisi, aby nám poskytla detailní informace o tom, jak se přesně peníze používaly. Doposud jsme neobdrželi odpověď, takže prosím, odpovězte nyní vy. Děkuji. Pán Prokacíní, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Skinasi, nejdříve bych vám chtěl popřát mnoho štěstí ve vaší práci. Vy jste pravděpodobně tím členem komise, který se kterým většina eh, lidí spojuje asi největší naději, zejména s ohledem na obsah, ne až tolik s ohledem na formu. Nyní již ne, eh, nehovoříme o tom, o ochraně evropských hodnot, ale o podpoře evropských hodnot. To je tedy váš mandát. Já si ovšem myslím, že jde o to chránit evropský způsob života a tomu slovu ochrana či chránit eh, byla přisuzovány nějaké vojenské záměry, jako kdybychom, pokud chceme chránit naše hodnoty, to muselo být nutně spojeno s násilím, ale tak tomu přeci není. Dobrá, nyní se tedy již nehovoří o ochraně, ale o podpoře a jaký konkrétní dopad to bude mít na vaši činnost, na vaše jednání. Asi těžko řeknete, že se nic nezmění. Zde v parlamentu vás frakce některé podpořily právě pouze z toho důvodu, že název vašeho portfolia byl změněn. Ale stále ještě jsou tady pochyby, co se týče například konkrétně vašeho portfolie v oblasti migrace, já dosud jsem absolutně nepochopil, jaký je rozdíl vaší práce e, ve srovnání s prací s paní komisařky Johansson právě s ohledem na migraci. A dále, Nemáte pocit, že legální a bezpečná migrace je první obětí té nelegální migrace? Chcete Eh, skutečně důvěřovat těm, kteří sem přišli prostřednictvím nelegální migrace. Mám tím na mysli nejřeba ty takzvané ekonomické migranty. To je velmi citlivé téma. Ještě k Turecku, já bych tady nerad to dál rozváděl, je to nepříjemné, ale myslím si, že návštěva Turecka byla jasným signálem toho, že jsme se podrobili partnerovi, který je velmi málo spolehlivý a velmi agresivní. Děkuji nyní Cornelie Ernst e. Ano, eh, dobrý den. Budu hovořit svou mateřštinou. Jako první, pane Skenasi, ráda bych od vás věděla, vy jste řekl, že společně s paní Johansson chcete se zhostit té koordinační role pro Paktu pro azyl a migraci. Co to vlastně znamená? Co vlastně chcete koordinovat? Máte tím na mysli to, že budete objíždět členské státy a tam se ptát například, zda by si Maďarsko nechtělo vzít tři eh, žadatel o azyl nebo Polsko. Jak si to máme konkrétně představit, tu vaši koordinační práci? A jaký postoj chcete zaujmout k nám? To je pro mě důležité. Během minulého volebního období jsme dali na stůl obšírný návrh Dublin 4. Byl progresivní, komplexní, detailní byl to velmi progresivní návrh, byl dobrý jak pro členské státy, které mají vnější hranici, tak pro uprchlíky. Pracujete s tím, díváte se do toho ještě, anebo chcete přeložit něco úplně jiného? Jak tedy se stavějte k nám a k tomu, co jsme předložili my? A dále ta koordinace. Máte eh, tam zajištěné to individuální právo na azyl podle ženevské úmluvy o uprchlících, protože byste tady hovořil pouze o těch návratech, anebo to pro vás už vlastně není relevantní toto právo. Další záležitost. Ráda bych věděla, když tady hodnotíte, když hovoříte o přeshraniční kriminalitě, že třeba by byla analyzována a hodnocena. Hodnotíte také eh, kriminalitu vůči uprchlíkům na vnějších hranicích EU. Já jsem navštívila Chorvatsko a Bocno a co to, se tam odehrává, to je skutečné peklo. Pohraničníci eh, odebírají uprchlíkům peníze, mobily a pak ještě ženou pryč ze země eh, přes řeku. Toto vy podporujete či ne? A dále hodláte ty finanční prostředky, které jdou Turecku, Eh, sledovat tak, abyste zajistili, že tam jdou skutečně tam, kam jít mají. Máte ten přehled, víte přesně, kam ty peníze jdou, můžete to ovlivnit. Dále, neříkal jste nic o resettlement, tedy o tom přesidlování, ale musíme o tom hovořit. Jak to má vypadat? Jak si to představujete vy? Prosím, rozveďte to. Děkuji. Dobře, já navrhuji, že teď půjdeme rychle dál. Zkuste se omezit na jednu minutu. Stihnete to všichni do jedné minuty, protože je vás přes 20. A samozřejmě bude nutné, aby nám pan místo předseda nás pořádně odpověděl na otázky. Nejprve paní Potzenberg. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, já vás zde srdečně vítám. Děkuji vám za hm, tuto výměnu názorů otázkách, která se týkají vašeho portfolia já vám přeji vše nejlepší do vaší práce. Máte obšírné portfolio, nesete obrovskou odpovědnost. Pouze jedna otázka z mé strany. My jsme tady zaslechli jistou kritiku toho, jak probíhala vaše návštěva v Turecku. Já osobně si myslím, že ta návštěva Turecka byla naprosto nepostradatelná. A také se domnívám, že Samozřejmě, když se obracíme na Turecko a žádáme o efektivní spolupráci, zejména v oblasti migrace, tak musíme s nimi diskutovat, musíme s nimi hovořit, ale mm, já bych se ještě vrátila k jedné záležitosti, totiž dohoda s Ureckem a EU. Tam je zcela jasné, že ze strany prezidenta Erdogana ta dohoda prostě není respektována. A navíc se chová velice provokativním způsobem. Jasně ukazuje, že nás může vydírat tím, že se chová tak, jak všichni dobře známe. Pan Moreno Sanchez. Děkuji vám, pane předsedo, velice eh, stručně. Vítejte eh, a děkuji za to, že jste tu, pane předsedo a přeji vám eh, hodně štěstí. Co může udělat komise pro to, aby změnila to vnímání, které existuje na, ohledně migrace v některých eh, členských státech. Není to hrozba, není to problém, je to výzva, eh, je to nutnost a příležitost. Eh, komise se zatím soustředila především na to nejnegativnější, tedy navracení, kontrolu hranic, boj proti pašerákům a co, je, co by se dalo udělat na té pozitivní stránce, tedy legální migrace, jaké směrnice by se mohly použít, také oběhová cirkulární migrace je důležitá, integrace migrantů a tak dále. A co si myslíte o té myšlence, že by existoval e, Evropský fond, do kterého by měli přístup přímo místní orgány, starostové a primátoři? A potom poslední věc, věc, protože mi ještě zbývá pár eh, vteřin, co, nezle, co nedoprovázení nezletilí. S těmi je také potřeba pracovat. Děkuji. Děkuji, gratuluji, pane místo předsedo, dvě rychlé otázky. Pokud jde o migraci, v tom paktu um, máte um, dvě velice důležité rovnováhy, které musíte nastavit. Jednak vnitřně mezi solidaritou a odpovědností, to si určitě velice dobře uvědomujete, a potom vnější, když uh, musíte přesvědčit třetí země o tom, aby přijímali uh, navracené osoby legální cestou. O tom jste se zmínil sám, ale já bych se chtěl zeptat, uh, na nabídky legální migrace, které očekávají třetí země, jak přesvědčit členské státy, aby dělali více, než co dělají dosud. Vy jste zmínil pilotní projekty. Pilotní projekty toho příliš mnoho nenaplnili zatím, symbolicky vypadají dobře, ale máme v každém členském státu 20-30 míst, což zdaleka nestačí. Další otázka se týká 5G. Kdo navazuje na práci, kterou odváděl komisař King a jaký bude další krok ohledně 5G? A domníváte se, že už se, už se to nějak rozjelo v členských státech? Děkuji, paní Kanko. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji, že jste k nám přišel a že jste zdůraznil ta důležitá témata. Vy jste nedávno uspořádal konstruktivní rozhovory s Tureckem v Ankaře. Turecko hostí největší populaci uprchlíků na světě. Čísla od OSN máme z roku 2018. Já tedy musím bohužel oponovat kolegovi z SD. Turecko skutečně má nejvyšší počet uprchlíků na světě. a eh, hraje roli v kontrole migrační krize. Vy jste tam na této cestě znovu zdůraznil, že Evropská unie hodlá spolupracovat s Tureckem jako s kandidátskou zemí a se, strategickou, se strategickým partnerem v tomto regionu. O tom sám Erdogan hovořil negativně. Myslíte si, že je to realistické, když před pouhými pár týdny Eh, vyhrožoval, že otevře, zbra, že otevře brány uprchlíkům, pokud eh, jim nedovolíme eh, postupovat v Sýrii tak, jak Turci chtějí. Takhle se nemůžou k sobě chovat partneři. Při tvorbě nového migračního paktu, jak moc myslíte, že musíme zohledňovat nestálost kroků těch, kteří leží na naší vnější hranici? A konečně, myslíte si, že země jako Turecko by kdy mohla být v Evropské unii? Pane Schinasi, k ochraně evropského způsobu života a hodnot patří i uvědomit si, říci, že Evropa je založená také na solidaritě, důvěře a důvěryhodnosti, což je možná dobré si pamatovat, až budete v budoucnu vyjednávat s Tureckem. Tak do, prosím do, do minuty, anebo budeme mít všichni problém. Tak prosím, pan Ressler má slovo. Thank you very much. Mr. Sinas. Děkuji moc krát. Pane Schinasi, máte velice široké portfolio, ale já bych se chtěl soustředit jenom na migraci. I tato problematika je poměrně rozsáhlá a je potřeba hledat legální cesty a udržitelné migrační toky a dohody o spolupráci se všemi zeměmi na trasách. A také v zemích, kde leží kořeny migrace. Musíme více bojovat proti nelegální migraci a pašování. A momentálně na vnějších hranicích Evropské unie existuje silný tlak migrantů a já bych eh, se chtěl zeptat, jaká bude strategie komise na podporu zemím na externí hranici a zejména eh, jak budete zohledňovat rozdíly mezi jednotlivými migračními trasami. Děkuji paní Guillaume, jedna minuta. Děkuji. Pokud vy nám navrhujete nový pakt, tak je to proto, že ty předchozí balíčky, plány a tak dále prostě nebyly úspěšné. A pokud nebyly úspěšné, pokud byly zablokovány vždy v dialogu, tak proč? Protože mnoho členských států ty texty prostě vždy zablokovalo. A prostě některé státy si nepřejí, aby eh, sem přicházeli migranti. Já se vás tady ptám, jak, co vy uděláte? Vy tedy stáhnete ty předběži, ty texty, které byly předtím, nyní navr- eh, nahradíte něčím jiným, což jistým způsobem znamená, že vlastně se prosadili členské státy a postoj parlamentu se nepodařilo prosadit. A vy tedy přijdete s čím? S návrhem e, přerozdělování přímo už na té vnější hranici? A pokud ano, pokud tak bude, pokud budeme mít takovýto systém, který se opírá o zkušenosti členských států, tak se ptám, co tedy bude? Migranti budou čekat v nějakých eh, čekacích zónách, vlastně tam to budou nějaké uzavřené zóny a tam už se nebude aplikovat právo azylové, pokud ty lidé nebudou ty nedostanou to povolení k nám přijít, tak budou hned jaksi vyhoštění, můžete mi to takto eh, potvrdit, že to budou ta uzavřená centra, kde vlastně ty lidi budou zadržováni a jakým způsobem to vidíte z etického hlediska a máte pocit, že je to v souhladu s mezinárodním právem. Děkuji, pane předsedo, další řečnice. Eh, já vám děkuji, pane eh, komisaři, a dvě otázky. Ten evropský text o evropském asilovém právu dnes trpí různými nerovnosti, zejména co se týče aplikace v jednotlivých členských státech, protože to jsou to jejich svrchované e, kompetence. Vy, vaše komise se tomu věnuje, tomuto tématu, snaží se celou záležitost aktualizovat. Dále jste potrhl důležitost těch zahraničních vztahů, vztahů s zeměmi původu a s dalšími partnerskými zeměmi. Můžete nám říci více o vaší společné práci na tomto tématu s vysokým představitelem panem Borelem. Děkuji. Děkuji, to bylo vynikající. Skutečná minuta a nyní pan Brajer. Pane komisaři, já jsem si pozorně vyslechl, co jste říkal k bezpečnostní strategii, kterou nám chcete navrhnout. A mám obavy, protože zkušenosti z minulosti ukazují, že to bude spíš strategie dohledu než bezpečnostní strategie. Většinou se říká, že staré předpisy nebyly účinné v boji proti zločinu, tak si přijmeme další. A to rozhodně není uspokojivé. Máme, nemáme důkazy toho, že bychom žili bezpečněji v dohledovém státě. Buďte tady opatrní, až nám něco takového budete navrhovat. Evropský soudní dvůr opakovaně rušil legislativu, která se týkala soukromých informací v komunikaci zadržování údajů bez podezření. A já bych od vás chtěla vědět, jestli má komise v úmyslu předložit nový návrh k uchovávání údajů. A za druhé, vzhledem k vaší nedávné návštěvě Turecka, můžete nám říct, jak vypadá vyjednávání o výměně osobních údajů mezi Europolem a Tureckem? Děkuji. Paní Daly? Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že mě trošku zklamalo, že jste na úvod neřekl víc podrobností. Já měla jsem trošku obavy z toho takového servilního přístupu k Turecku. Vy jste říkal, že nikdo toho neudělá víc než Turecko, pokud je uprchlíky, pokud jste neměl na mysli tu úlohu, kterou hráli v tom, že z nich vůbec vznikli uprchlíci, protože eh, nechali lidi eh, přijít přes hranice. Dobře, ale pak jste říkal, že zajistíte rozšířenou úlohu nebo posílenou úlohu Europolu. A stejně jako kolega i chci v této souvislosti vědět, jak vlastně vypadala ta vaše návštěva v Turecku? Mluvili jste o oso- výměně osobních údajů s Tureckem. Jste si vědom toho, že tento parlament s tím má obrovský problém, pokud je o definici zločinu, terorismu? Nemáme žádné prohlášení o dopadu a slyšeli jsme, že vyjednávání je už v pokročilé fázi. Ale nevím, jak tomu nic podrobnějšího, je to zásadní. A pokud jde o onlineovou dezinformaci a tento aspekt, onlineová dezinformace se stává z toho jakéhosi, jakýmsi heslem těch, kteří mají pravomoc. Nejde už tak o ochranu lidí, jde spíš o dozor, dohled, sledování a cenzuru. Pan Cichlac, děkuji. Doplňující otázka k tématu eh, internetová kriminalita. Eh, Klidně se CD říkala, že to není až tak důležité, ale každý, kdo se podívá na zprávu Interpolu o internetové kriminalitě, každý to viděl, na, kdo to viděl, se na výboru Libe, tak přesně vidí, že právě prostřednictvím k internetu se skutečně ještě podporuje dětská pornopraktie, zejména její výměna a obchodování s ní. To vše se umožňuje a podporuje právě prostřednictvím internetu. V tomto ohledu Interpol odvádí velice dobrou práci a proto se vás ptám, pane komisaři, jak hodláte tuto práci dále optimalizovat a odpovídajícím způsobem podporovat Interpol. Děkuji, pan Vyvedesa, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i panu místopředsedovi za jeho vysvětlení. Já eh, souhlasím s tím, eh, jaký je potenciál v imigraci a jaká je to nutnost pro naše pracovní trhy. O tom mluvil kolega Javier Moreno. Já bych se chtěl zeptat, jaké jsou vaše nové priority, pokud jde o ten migrační pakt. Vy jste řekl, eh, že tedy samozřejmě ho- hovořit s členskými státy, protože si nemůžeme dovolit selhání. Nicméně snadná cesta, jak se vyhnout selhání, je vzdát se veškerých ambicí a tím pádem se vzdát i návrhu parlamentu a přijmout nejmenšího společného jmenovatele rady. Já si ale myslím, že to je nepřijatelné a proto je potřeba, abyste nám konkrétně vysvětlil, jaká nová dynamika by byla možná jakožto výsledek toho kola hovoru s členskými státy. Děkuji, pan Markvart. Děkuji mnohokrát a blahopřeji, budu hovořit německy. Rád bych řekl, že minulý týden ve čtvrtek bylo zveřejněno video německého magazínu Spiegel, který jasně dokazuje, že u řeky Evros byli skutečně migranti zatlačovány zpět. Je to jasně vidět na tom videu a těch důkazů o tom zatlačování migrantů zpět je čím dál tím více a čím více jich je, tím jak si více mlčí komise, když se jí na to někdo ptá, či tím a ptám se vás, co si o tom tedy myslíte? Máte prostě, že to jsou do zásadu právního státu a dále. Všichni víme, že situace na řeckých ostrovech není příliš dobrá. Ale existují lidé, kteří mi dávají naději, například člověk jako Salam Aldim, který založil tým Humanity, který neprávem, jak se objevilo před soudem, byl zatčen a v květnu 2018 byl osvobozen, byl obviněn z mnoha věcí, ale nemohl za to, nedopustil se toho, nyní byl opět zadržen, má být nebezpečný pro veřejnou bezpečnost a má být eh, jaksi tedy um, odstraněn zpět. Um, Ptám se vás, eh, podpoříte ho, anebo jasně řeknete, že tedy se ku jeho prospěch nějak zasahovat, prostě zasahovat nebudete. Děkuji. Děkuji, pane Skinesi, že jste k nám dnes přišel. Jistě víte, že některé členské státy, například Španělsko, nedávno schválili legislativu o obsahu na internetu a to nám dělá poměrně starosti. Určitě řeknete, že je příliš brzy zatím, ale chtěl bych se vás zeptat na vaše názory na příští kroky v nařízení o obsahu internetu z bezpečnostního hlediska. Myslíte si, že je skutečně zapotřebí legislativní akce a co hodláte dělat? Myslíte si, že současné zákony, včetně zákazu obecného monitoringu soukromých aktérů, jsou zastaralé? A co hodláte dělat pro to, aby svoboda projevu a informací, mezi něž patří svoboda získávat nestrané informace, může být dodržována? Thank you, Mr. Weimers. Thank you very much, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři Skinasi. Děkujeme za dnešní vystoupení. Jedna z věcí, které jste říkala, kterou skutečně vítáme, je to, že se chcete zaměřit na organizovaný zločin v rámci bezpečnostní strategie. Také jsem si všiml, že jste byl na takové té cestě s mým švédským kolegou Johanssonem. Určitě povedete významné diskuse s vašimi protěžky v hlavních městech, ale pokud nepojedete na menší místa, Evropě. Možná přijdete o takovou tu každodenní zkušenost obyčejných lidí, jako je třeba matka ve školce mého dítěte, která mi říkala, že jejich rodina je obětí krádeže součástek automobilů a uh, jsou to oběti organizovaného zločinu, ke kterému došlo za bílého dne. Co jí mám příště odpovědět, až se mě bude ptát, co dělá Evropská unie, aby řešila její problémy. Děkuji. Děkuji, pan Oberty. Děkuji mnohokrát. Mám dvě dotazy na pana Skinase. Jednak téma migrace. Hovořil jste o boji proti eh, převaděčům, eh, proti obchodníkům Jak vidíte tu situaci v ohledně mise Sofii ve středozemí? Máte pocit, že bude znovu obnovena nebo je s konečnou platností u konce? Dále otázka, která se týká bezpečnosti. Hovoří se o energii, o dopravě, o zdraví, jakožto o elementech, které mm, jsou součástí bezpečnosti, souhlasím, ale také mezinárodní korupce a boj proti ní, toto má jasný dopad na bezpečnost občanů. mezinárodní zločinecké organizace se snaží získávat různé typy informací, což je také problém pro bezpečnost. Co může vaše komise udělat pro to, aby se více bojovalo proti mezinárodní korupci? Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane Skinasi, v Evropě není žádná země, kde je větší, kde neroste, by nerostlo násilí vůči muslimům a máme extremisty, demagogy, fašisty, neustále podněcují, podněcují strach. Mě skutečně, já skutečně nechápu, že chcete bojovat proti antisemitismu, nebo nechcete bojovat proti antisemitismu, ale nebyl tam žádný odkaz na islamofobii. Jde možná o související politiky EU a ty představují jedinečnou platformu pro změnu narrativu, abychom prolomili islamofobní narrativ, kde migrant rovná se teroristická hrozba. Já už možná v parlamentu končím a proto se vás ptám, budete mít politickou odvahu, abyste se otevřeně postavil proti násilí vůči muslimům, co by komisař, místo předseda komise, aby se, abychom se zaměřili na to, že evropský způsob života nikoho nenechá pozadu? Děkuji. Přesně včas. Pan Mušade, jedna minuta. Ano, děkuji. Promiň, promiň. Děkuji, já budu mluvit španělsky. Děkuji, pane komisaři, za váš projev. Gratuluji vám k, vaší, eh, k vašemu jmenování. Tady kolega mluvil o islamofobii a já jsem se chtěl přesně na to zeptat. To je problém, který v Evropě máme a který ovlivňuje evropský způsob života, kdy je garantována náboženská svoboda i nám, křesťanům. Neustále pokračují eh, útoky na křesťanské komunity v Evropě. Eh, druhá otázka. Včera eh, byl zveřejněn tweet eh, Open Arms, který říká, eh, dostaneme vás na, druhou, na, dru, na protější břeh z Libie do Evropy. Eh, takže co hodlá komise dělat s těmito zásahy nevládních organizací a potom ochrana evropského způsobu života? Má komise nějaký plán, na zvýšení porodnosti, protože pokud neuděláme něco s nízkou porodností, tak evropský způsob života neochráníme. Pane Schinasi, já jsem nedávno měl tu čest eh, cestovat do Řecka, eh, navštívit tamní hotspoty. Obavíme, jak vypadá ta situace tam. Tisíce lidí eh, spí venku na mrazu okolo táborů, nemají základní přístup k přístřeší, jídlu, lékům a hygienickým zařízením. Takže já se ptám i vás, jako jsem se ptal minulý týden komisařky Johansson a nedočkal jsem se odpovědi. Postaráte se společně s evropskými zeměmi o evakuaci těch nejzranitelnějších, včetně e, tisíců nedoprovázených nezletilých. E, hodláte zlepšit podmínky v táborech místo, abyste nesmyslně stavěli více táborů e, a potom jste ochoten bojovat za tyto lidi, protože jejich boj by měl být naším bojem. Tak děkuji a teď pan Bartolo. A to bude poslední, pokud se nepletu. Nikoho jsem nepřehlédl. Dobře, tak pan Bartolo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři. Zamýšlí se komise také nad dopadem demografického negativního vývoje v Evropě? E, do roku 2050. Je to dlouhodobý problém, to je pravda, ale chcete to ignorovat. Když hovoříte o legální migraci, vždy hovoříte pouze o kvalifikovaných e, odborných pracovnících. Pane komisaři, jste si skutečně jistí, že Evropa nepotřebuje jiný typ pracovníků? A v diskusi se poukázalo na ten neoficiální dokument, Myslím si, že to, co máme doposud na stole, nepopisuje žádnou politiku návratu. Děkuji. Tak já si myslím, že jsme u konce seznamu těch, kteří se chtěli vyjádřit, položit otázku, vyslovit své eh, obavy eh, panu místopředsedovi. Eh, já si myslím, že to krásně stihnete, pane místopředsedo. Máme asi ještě půl hodiny, ne, eh, než začne další bod dnešního pořadu jednání. Přijde pan komisař Reinders a paní ministrině Tupilainen a budou s námi hovořit o právním státu v Maďarsku, Polsku a na Maltě. Takže když dovolíte, pane místopředsedo, pokuste se věnovat nějakou myšlenku, věnovat pár slov každému tomu bodu, který byl zmíněn. Já vím, že to není jednoduché, ale myslím si, že nejhorší možnost je zkrátka ignorovat některé otázky. Čímž tak nějak přiživíte ty obavy, které tu byly vyjádřeny. Takže prosím, Vyjádřete se nějak písemně k těm bodům, které nestihnete eh, probrat během té půl hodiny, která nám zbývá na tento bod. Prosím, máte slovo. Děkuji vám všem, děkuji pane předsedo, děkuji vám všem za otázky. V předchozích životech jsem vždycky sledoval, co dělá výbor Libe jako pozorovatel, ale jako informovaný pozorovatel. A měl jsem k tomu dobrý důvod, protože většina věcí, o kterých se tady jednalo, dříve či později byla záležitostí, která se dostala do těch politických oddělení, kde jsem zrovna pracoval. Já tedy skláním hlavu před eh, stylem, živým stylem debat, který, které utváří tento výbor a těším se na další spolupráci s vámi celé té řadě věcí, o kterých jste právě mluvili. Začal bych evropským způsobem života. Celá řada otázek se tak nějak dotýká tohoto pojmu a jestli mohu říct také tohoto portfolia, které je nové. Dřív jsme ho neměli. Na rozdíl od pokusů řady lidí vydávat evropský způsob života za jakýsi koncept buldozeru, který tady máme, a chceme tím převálcovat úplně všechno, na co narazíme. Nebo, na rozdíl od jiných, kteří si myslí, že je to jakási volba, buď a nebo, oni nebo my. Já jsem tento pojem nikdy takto nechápal. Podle mě evropský způsob života, a myslím, že už jsem měl příležitost vysvětlit to, když jsme se viděli na sešení, vždycky znamenal jakési zrcadlo. Zrcadlo, které reprezentuje to, co dnes znamená Evropa. Jací jsme, jak vypadáme, jak žijeme a jak chceme dál žít. představujeme teď méně než 8 celkového počtu obyvatel na Zemi. Pořád ještě eh, máme asi 20 světového bohatství a vynakládáme 50 výdajů na sociální záležitosti na celém světě. To je evropský způsob života. Klidně to tak může zůstat, můžeme říct, dobře, je to model společnosti, který nám vyhovuje. A nebo si můžeme položit závažné otázky v tom smyslu, jak udržet tyto výdobytky v průběhu času. Jak se nám podaří předat tento úspěch, který dnes Evropa představuje, našim dětem a vnukům. Nikdy jsem si ten pojem nevykládal z hlediska nějaké výlučnosti nebo nenávisti. Naopak, podle mě to znamenalo inkluzivitu. A pokud je o ochranu nebo prosazování, to má jistý význam, já to chápu. Žijeme v evropské demokracii. Evropský parlament chtěl, aby to paní předsedkyně zvážila, ona to udělala a já chápu, že pro někoho slovo ochrana znamená jakousi agresi, na kterou musíme reagovat, musíme se chránit. A proto používáme slovo prosazování jako něco pozitivnějšího a nebo inkluzivnějšího. S tím jsem naprosto spokojený. A musím říct, že jsem si ve svém životě koupil řadu knih, ale málo kdy jsem si koupil knihu kvůli tomu, jaký název byl na první stránce. Vždycky jsem si ji koupil kvůli autorovi anebo kvůli obsahu té knihy. A očekával bych, že lidé, kteří toto portfolio budou posuzovat že lidé to budou posuzovat spíš podle obsahu než podle obálky. A ještě k této otázce, protože se to také týká velice legitimní otázky na můj vztah s komisaři, a zejména s komisařem Johanssonem, ale i s ostatními komisaři, kteří se těmto věcem věnují. Musím zopakovat, co jsem říkal i na slyšení. Stejně jako v tom svém dopise o svém poselství, musím říct, že toto je úkol, který znamená, že musím maximalizovat a optimalizovat práci komisařů, kteří jsou součástí mé skupiny. To znamená, že je nebudu nahrazovat. To nemám v úmyslu, nechci nikoho nahradit. Ale mám legitimní důvod, který vychází i z tohoto parlamentu, abych, abych zajistil, že splníme všechno, co jsme slíbili. Od migrace přes bezpečnost po evropský prostor, dovednosti a tak dále. To jsou specifické závazky, na kterých musím pracovat s komisaři, ne místo komisařů. A teď zpět k celé řadě otázek, které jste nadnesli. Já jsem si dělal podrobné poznámky a doufám, že se na ně můžu spolehnout. Začnu bezpečností. Já myslím, že jsem říkal celkem jasně, že naše bezpečnostní strategie do budoucna bude strategií, která bude řešit všechno, co se týká technologického pokroku, ale také tradičních hrozeb, jak je známe. Podle mě by nebylo správné upřednostnit jednu věc na úkor druhé. Nemůžeme se věnovat digitální infrastruktuře, pokud nebudeme mít smysluplnou reakci k zásadní kritické E, reálné infrastruktuře nemůžeme dělat kybernetiku nebo internet, pokud nebudeme mít přesvědčivé reakce na e, hrozby pro naše přístavy, města, jaderné elektrárny. To všechno musí jít ruku v ruce. A důraz na přeshraniční bezpečnostní hrozby je podle mě zjevný, protože tam máme silnější právní základ a můžeme také něco změnit s členskými státy a s radou, a můžeme zdůvodnit přidanou hodnotu, kterou může poskytnout EU. Naprosto respektuji takové záležitosti, jaké zmínila Sophie Endwald, což je domácí násilí. Budu úzce spolupracovat s místopředsedkyní Jourovou a komisařem Reindersem na nové genderové strategii. Paní předsedkyně von der Leyenová už to oznámila. Rozumí se samo sebou, že tyto věci je potřeba řešit v konkrétním kontextu – Totéž platí pro násilí. Na právech jde o oběti, zranitelnou populaci. To se bude řešit, ale chtěl bych varovat před tím, že to musí být, dejme tomu, buď digitální nebo fyzické, buď a nebo ne. Musí to být obojí a musí to být propojeno v jediné strategii. A já myslím, že toto můžeme očekávat v třetím čtvrtletí příštího roku. Ještě k bezpečnosti. Já nemám strach z toho, že bezpečnost znamená dohled. Já vím, že takové eh, obavy se tady projevily, ale určitě nebudeme využívat základní práva jako záminku pro to, abychom zaváděli nějaké bezpečnostní návrhy. To dělat nebudeme, to jsem říkal jasně. Já jsem říkal, že toto není jakýsi ex post dodatek. Je to něco, co stojí předí, je to klíč k bezpečnosti. A já myslím, že už teď máme dostatečné záruky, abychom zajistili, že to tak nebude. Dále Turecko. To zajímá řadu z vás z různého úhlu pohledu. Všechno je to naprosto legitimní a pochopitelné. Především vám chci říct, že jsme se jen tak z ničeho nic nerozhodli, že pojedeme do Turecka. Nezabali jsme si kufra, neřekli si, pojedeme do Turecka. Protože jsme v Aténách, tak si zajedeme do Turecka. Tak to nebylo. Měli jsme kolem toho rozsáhlou diskuzi s ministry eh, vnitra na Radě pro spravedlnost a vnitro při obědě. Opakovaně jsme se snažili zjistit, jaké názory mají ministři, pokud je o to, jestli je taková návštěva užitečná. A ukázalo se, že se v překvapivé míře shodnou. Byl to jakýsi kvázi konsensus na straně všech členských států s tím, že tato návštěva by pro Evropu byla užitečná. Pak jsme stejně neudělali, aniž bychom měli jistotu, že naši turečtí protějšti správně pochopí naší návštěvu. A k tomu došlo, protože paní předsedkyně von der Leinová měla dlouhý rozhovor s eh, prezidentem Arduanem před naší návštěvou a dala jasně najevo, jaký bude kontext, v kterém se odehraje naše návštěva. Nejeli jsme tam proto, abychom vyřešili celkové vztahy mezi EU a Tureckem víte, že ty na tom teď nejsou úplně nejlépe. Nejeli, nejeli jsme tam dělat geopolitiku, ani vyřešit válku v Sýrii. Ale jeli jsme tam proto, abychom předali tři významná poselství a mohu vám to zopakovat tady. Za prvé říkali jsme, dobrý den, my jsme ten nový tým. A to je možná důležitější, než to vypadá, protože ta míra zapojení s předchozím týnem nebyla vždycky stabilní, takže bylo důležité, aby nás viděli jako nové protěžky v oblasti migrace. Za druhé, paní Zipeltová poděkovali jsme jim, protože ano, toto je země s nejvyšším počtem uprchlíků na zemi. Možná ne na hlavu, ale rozhodně je to nejvyšší počet uprchlíků na zemi. Podle UNHCR, podle jejich údajů. Poděkovali jsme jim proto, protože si myslíme, že se snaží dobře s naší podporou, ale mají u nich 4 miliony zoufalých lidí. A já myslím, že to bychom měli přinejmenším uznat. A třetí věc, která, kterou jsme jim řekli, bylo to, že budeme dál spolupracovat v oblasti migrace, protože historie, geografie a realita nás k tomu odsoudili. A ano, paní Metola, je pravda, že když jsme tam byli, nepřijal vůbec nikdo na řecké ostrovy. A když jsme odjeli, objevilo se sedm lodí. Ale to není důvod, proč přestat spolupracovat. Právě naopak. V tomto konkrétním kontextu řízení migrace opakují, nešlo o diskuzi o geopolitice, o údajích, nebyla to diskuze o těch velkých záležitostech, jako je třeba rozšíření, vízové záležitosti, které se řeší samostatně ale myslím, že ten závazek v oblasti migrace byl důležitý a nutný a celkově bych řekl, že nám to nechalo otevřené vyhlídky. Nedohodli jsme se s Tureckem na tom, jak se využívají naše prostředky na podporu uprchlíků. Oni mají jinou představu o tom, že by se to mělo vyplácet přímo státu. Jak víte, s touto metodou my nesouhlasíme. My chceme spíš financovat hostující komunity, agentury OSN a řadu nevládních organizací, které se toho účastní. Také proplácíme náklady na zdravotní péči o uprchlíky, ale ne předem. Platíme faktury, které jsou nám předloženy. Takže tady panuje neschoda na tom, jak se ty peníze vynakládají, ale celkově z hlediska užitečnosti dalšího zapojení v tom dalším horizontu, když už máme těch 6 miliard, ten závazek, já myslím, že Rada ministrů a myslím, že i tento parlament se v podstatě shodnou na tom, že by bylo špatné, kdybychom přestali ve spolupráci s Tureckem. A ještě se vrátím k tomu paktu. Východiskem pro pakt je argument, a neslyším to poprvé, a myslím, že už jsem o tom také hodně mluvila na slyšení, rozhodně ten nový začátek by vytlačil na stranu tu užitečnou práci, kterou udělal tento parlament. My jsme si plně vědomi toho, že pokud nastal nějaký pokrok u toho předchozího pokusu, bylo to právě díky vám. A nejsem tady jako pozorovatel nebo komentátor politiky, jsme tady jako zákonodárci, protože vaše práce a úspěšná práce, která se projevila v těch pěti, sedmi textech, ta tady je, ta se nestratí. Naopak, nebudeme začínat od nuly. Toto si zachováme. Ale východiskem by jednoznačně musely být ty dva základní texty, u kterých jsme nedosáhli schody, to opět nebyla vaše vina, jsem si toho plně vědom. A objektivně řečeno Evropa, Unie nedokázala provést reformu dublinského systému a postupů. Toto by tady muselo být jádrem nového začátku společně s řadou dalších témat, o kterých jsem mluvil. A jde o to, že bychom předložili balíček a tam by byly ty věci, které dávají smysl pro všechny. Protože musíme vybudovat konsensus, a musíme kolem toho paktu sjednotit zájmy, aby se zabránilo tomu, že některé členské státy to potom rozvrátí. Takže musíme vybudovat palíček a musíme si ho uchránit, zachovat. Je tady celá řada podnětů, které už jsme dostali písemně. Pokud vím, i tento parlament nám něco pošle, tohle všechno vítáme. Právě v této chvíli potřebujeme ten surový materiál, ze kterého to všechno potom vybudujeme. Objevuje se celá řada různých dokumentů, materiálů z řady zemí. Nic z toho neznamená, že tak to nějak bude vypadat to konečné rozhodnutí. Ten konečný návrh zpracuje komise s přihlednutím k tomu, že potřebujeme nejenom konsensus a řešení, které bude prospěšné pro všechny, ale musí to být také efektivní. My nechceme předložit něco, co by bylo neproveditelné v praxi. Ale i když bychom se na to shodli, já udělám ještě další krok, neměli bychom předložit nic, pokud na základě toho, co uslyšíme, o čem si se všemi projednáme, nenajdeme tu takzvanou landing zone pro tento pakt. Proč je to důležité? Protože Evropa si nemůže dovolit selhat po druhé v této oblasti. Selhání by bylo obrovské selhání pro Evropu a utvářelo by to způsob, jak lidé vidí Evropskou unii a to je riziko, které nejsme připraveni podstoupit. Takže my tedy vyčerpáme veškeré možnosti, veškerou dobrou vůli, všechny příspěvky, všechny vklady, abychom to udělali správně. A zřejmě mohu zajít ještě o krok dál a mohu říct, že z těch prvotních kontaktů s vládami jsme získali dojem a také s poslanci tady, že se objevuje cosi pozitivního. Politická atmosféra je teď jiná. Je to začátek nového cyklu, je to nový začátek. Lidé se do toho snaží vložit co nejvíc dobré vůle v některých členských státech probíhá určitý politický vývoj, který je příznivě nakloněný dohodě. A my doufáme, že až vám někdy na jaře něco předložíme, tak to bude smysluplné. A teď se podívejme na některé z těch konkrétních otázek. Nejprve Brexit. Je zřejmé, že bezpečnost by byla jednou z klíčových záležitostí v budoucích vztazích se Spojeným královstvím. A jestli to takto mohu nazvat, bezpečnost by byla tím zásadním minimem v jakémkoliv budoucím ujednání se Spojeným královstvím. V horizontu po Brexitu. Současně bychom neměli zapomínat, že Spojené království bude třetí zemí a nebude členem šengenského prostoru. Je tedy zřejmé, že ten vztah nebude mít takovou hloubku, která by byla srovnatelná s členstvím, to je jasné. Nicméně Spojené království pro nás bude strategickým partnerem v otázkách bezpečnosti a budeme pracovat na tom, abychom v přechodném období našli ten nejlepší možný způsob pro nastavení budoucích vztahů. Chorvatsko. Jsme si velice dobře vědomi obvinění z nekalých praktik a takovéto incidenty bereme nesmírně vážně. A pokud je o Chorvatsko a ochranu lidských práv, žadatelů o azyl a dalších migrantů, ta obvinění z použití síle ze strany úředníků na hranicích a odpírání přístupu k asilovému eh, postupu je potřeba seriózně projednat a přesvědčivě řešit. Jsme v úzkém kontaktu s chorvatskými orgány. A komisař Johansson mě včera informoval, pardon, komisařka mě včera informovala, že to projednala s příslušným chorvatským ministrem, který se zavázal, že tato obvinění prošetří. Bereme to tedy nesmírně vážně. Nevládní organizace. Já už jsem při slyšení říkal a znovu opakuji, že nevládní organizace jsou pro nás součástí řešení, nepředstavují problém. A musíme zajistit, že nevládní organizace, které dělají chválihodnou práci, je potřeba chránit. Musíme si je zachovat ale musí to všechno probíhat v rámci jakési předvídatelnosti, která umožní zvládání situací účinným a přesvědčivým způsobem. Měli jsme tu dohodu o hledání a záchraně, tak tu mini dohodu s Maltou z října, zapojili se do toho některé členské státy. Bohužel to neprošlo radou. To se dá snadno pochopit, protože Mnoho členských států teď čeká na ten pakt, který by představoval celkové řešení. Ale pokud jde o vyhledávání a záchranu ve Středomoří a nevládní organizace, je zřejmé, že potřebujeme nějaké strukturované řešení, ne řešení ad hoc. Což nám v minulosti moc nepomohlo a Evropa si to nezaslouží. Teď se dostávám k Řecku. Já už jsem několikrát říkal, že situace na ostrovech není žádoucí. Já osobně jsem říkal, že co by Evropana a co by řeka mě to trápí, ale současně si myslím, že bychom měli odvahu uvědomit si a říct, že Řecko jménem Evropy samo zvládá nebývalý přísun migrantů bez nějakých systémových zlepšení, pokud je o stílení břemena a posílenou solidaritu. Bez toho nikdy nebudeme mít odpovídající řešení. My ze Štrasburku nebo z Bruselu můžeme provádět diagnostiku, ale musí to být také praktické a smysluplné. A musíme projevit veškerou solidaritu, kterou potřebují, nejenom pokud je o finanční zdroje a ad hoc ujednání v krizi, ale také pokud je o ten pakt a reformu azylových předpisů protože bez smysluplné reformy našich asilových předpisů Řecko a členské státy prvního vstupu nikdy nebudou schopné tu situaci zvládat. Pokud jde o inkluzi, integraci, já doufám, že v příštích letech si v těchto oblastech Evropa povede mnohem lépe. Především proto, že si myslím, že naše společnost si postupně uvědomuje, že je to nutné, že je to priorita. Za druhé proto, že tito noví Evropané se budou eh, drát o ta práva, která jim dlužíme. A dále podle nového návrhu pro příští víceletý finanční rámec ty naše fondy budou eh, pokrývat dlouhodobou inkluzi, takže budeme mít z evropských fondů mnohem víc peněz, abychom to řešili víc než z těch migračních fondů v minulosti. A umožní nám to zkrátit ty postupy, takže celkově vidím Eh, otázku inkluze velmi pozitivně. Pořád ještě mám čtyři minuty, takže bych řekl něco k islamofobii a antisemitismu a k tomu, jak k tomu přistupujeme. Tohle možná nevíte, protože to se stalo až po mém slyšení, ale když jsme potom dávali dohromady moje portfolio, otázka rovnosti, což je portfolio Heleny Talis, se přesunulo pod paní komisařku Jourovou a dialog podle článku 17, evropský dialog s církví a s dalšími organizacemi a boj proti antisemitismu jsem dostal já. Antisemitismus, islamofobie a všechno, co souvisí s nenávistnými projevy, je podle mě naprosto neslučitelné s evropským způsobem života. Já bych to ještě otočil a řekl bych, co nás vymezuje. Je to právě to, že se nám podařilo stát se společností, kde jsou tyto patologie nepřijatelné. Já chápu a souhlasím s tím, že tady narůstá nebezpečí jak pokud je o islamofobii, tak pokud je o antisemitismus. Jsem odhodlaný aktivovat veškerá opatření, která mám k dispozici, pravidelně povedeme dialog s těmito komunitami a já rozhodně doufám, a to platí i pro členy tohoto výboru, že budeme pozitivně spolupracovat při řešení těchto věcí. Pane předsedo si mnohokrát vám děkujeme za veškeré snahy. Opravdu si ceníme toho, že jste dle svých nejlepších schopností a možností využil čas, který je k dispozici ale myslím, že máme ještě tady dalších 30 sekund pro paní Sipel a 30 sekund pro vás na odpověď. Máme tady nějakou doplňkovou poznámku, ale nesmí to být víc než 30 sekund. Mě, mě si pletou s paní Sipel pořád. Paní Infeld. Děkuji vám moc krát za tu obsáhlou odpověď. Jenom ještě jednu poznámku k něčemu, co jste řekl na začátku. Co se týče domácího násilí, které si žádá tři tisíce obětí nebo více každý rok. No, to není žádná maličkost. A vy jste řekl, já to budu řešit v rámci strategie pro rovnost, ale to ne, tohle je záležitost veřejné bezpečnosti. Jestliže tři tisíce žen eh, umírá vlivem násilí, tak jde o otázku veřejné bezpečnosti a nikoli o otázku genderové rovnosti. Ano, uznávám. Takže závěrem bych vám chtěl všem připomenout, že na počátku roku 2020 budeme eh, debatovat o výměně osobních dat mezi Europolem a nejméně osmi zeměmi eh, středního východu a Afriky, zejména Turecka. To očekáváme písemné informace od komise a očekáváme, že je dostaneme včas. Za druhé, Znovu pana místopředsedu Skina se pozveme na konci ledna, aby nám podal informace o poslední etapě toho turné po členských státech, které eh, provozujete s paní Johansson. Eh, tou dobou už by mělo být u konce. A za třetí, koordinátoři Libe se rozhodli zaslat dopis komisi eh, ohledně paktu azylu a migrace. To proběhne v lednu a budeme o tom diskutovat dále. Určitě bude příležitost navázat na problematiku legálních cest, které jsou nesmírně důležité. Očekáváme od komise, že se bude zabývat otevíráním legálních cest a to u příležitosti posledního návrhu paktu azylu a migrace. Takže děkuji vám, myslím, že jsme to stihli včas. Paní Tupurainen z finského předsednictví a pan Reinders už čekají, až na ně přijde řada. Děkuji vám tedy moc krát, pane místopředsedo. A děkujeme vám za to, že jste využil vyhrazený čas a přeju vám veselé Vánoce, kdybychom se už neviděli do konce roku. Thank you so much. Now, please stay in the room. Prosím, neodcházejte ze sálu, neprchejte. Zůstaňte tu, protože je před námi ještě hodně práce, ještě hodina a půl a tři důležité body, které tak nějak sloučíme do jednoho. We're gonna pack these three following points. Spojíme ty tři následující body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 Absolutely, this it's is, already this late. Is, you know, the crazy agenda of the Libre Committee, including extraordinary meetings. Okay. Dear colleagues, I told you. Tak, kolegové, jak jsem říkal, tohle samozřejmě není zrovna nejvhodnější doba na mimořádnou schůzi výboru Libé, která, které probíhá jako obvykle zároveň s plenárním zasedáním, ale tak už to zkrátka chodí. Takže pokusme se dokončit pořad jednání. Máme ještě tři důležité body. Za prvé máme příležitost vyměnit si názory s předsednictvím Rady, které tu zastupuje paní ministrině Tupurainen. Vítáme vás. Vítejte ve výboru Libe. A budeme diskutovat o těchto bodech. Za prvé, závěry předsednictví z 19. listopadu o hodnocení každoročního dialogu o právním státu. A za druhé, o následných krocích eh, po odůvodněném návrhu parlamentu podle článku 7 odstavce 1 smlouvy o Evropské unii, eh, pokud jde o situaci právního státu v Maďarsku. Jak jistě víte, eh, finské předsednictví 10. prosince uspořádalo druhé slyšení podle článku 7 eh, ohledně Maďarska na Radě pro všeobecné záležitosti. Finské předsednictví pozvalo parlament na tuto takzvanou neformální snídaní. A to ještě před eh, Radou ministrů pro zahraniční věci. Spravodajkou je paní Delbo Corfield a paní Intfeld předsedkyně monitorovací skupiny pro demokracii, právní stát a základní práva. Ty zastupovali parlament na této neformální schůzi. Nicméně musím zdůraznit znovu, že výslovně litujeme toho, že navzdory tomu, že jsme chtěli být pozváni na tuto eh, schůzi ve formálním kontextu, naše žádost nebyla vyslyšena zatím. Vítám tu paní Tity Tupurainen, ministrině pro evropské záležitosti, a prosím ji, aby nám představila nedávné závěry Rady a informovala nás o situaci právního státu v Maďarsku. Potom také budeme mít příležitost pokládat otázky komisaři Reindersovi, komisaři pro spravedlnost. Vítejte. A ten nám představí pohled komise na tuto citlivou záležitost. A potom samozřejmě dostanou slovo zpravodajové a stínoví zpravodajové. Budou moci pokládat krátké otázky, protože musíme si uvědomovat, že tohle je druhá část dnešního večera máme hodinu a půl na veškeré zbývající body, tedy eh, Maďarsko i eh, další dva body, Polsko a Konečně ještě nám zbyde pár minut na to, abychom si vyslechli prezentaci závěrů mise výboru Libe na Maltu, která proběhla urgentně před několika týdny v prosinci. Nejprve ale dostane slovo paní ministrině Tupurainen ohledně právního státu v Maďarsku. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát. Vážení poslanci výboru Libe, dámy a pánové, vážení přátelé. Vidím tu mnoho přátel. Nejprve bych chtěla poděkovat panu předsedovi, panu Lopezi Aguilarovi za pozvání na tuto společnou debatu o právním státu. Je pro mě potěšením tu zde s vámi dnes být jak víte, posilování právního státu je jednou z hlavních priorit finského předsednictví rady. A já osobně jsem intenzivně pracovala na této důležité problematice jakožto předsedkyně Rady pro všeobecné záležitosti. Z mnoha důvodů je teď vhodný čas na to, abychom hovořili o evropských hodnotách. Působíme v čím dál více se měnícím globálním i evropském prostředí a očekávání občanů od Evropské unie vzrůstají. A eh, do toho všeho bychom si měli pamatovat, že Evropská unie je především společenstvím hodnot. Právní stát je samotným základem eh, evropské identity a úhelným kamenem všech našich kroků. Přitom má i zásadní praktické funkce a nedostatky právního státu postihují všechny vrstvy společnosti na úrovni Unie, států, národních orgánů, firem a v posledku i občanů. A abych se tedy dostala k tématu dne, dámy a pánové, chtěla bych se soustředit na dialog o právním státu v Radě. Rada pro všeobecné záležitosti diskutovala o e, posílení dodržování právního státu v Evropské unii celkem třikrát. V červenci, v září a v listopadu. Tématem těchto diskuzí bylo, bylo posílování nástrojů právního státu v Evropské unii a vytváření synergií mezi nimi. A klíčovým slovem tady je prevence. Soustředovali jsme se na hledání efektivnějších způsobů, jak zamezovat problémům, a to včas. A konkrétně eh, šlo nám o to, aby dialog právního státu v Radě byl silnější a smysluplnější. Po diskuzích na zářijové radě pro všeobecné záležitosti jsme zaslali členským státům písemný dotazník, v němž jsme navrhovali proměnit tento dialog v obecnou diskuzi o stavu právního státu v Evropské unii eh, se zohledněním pozitivních i negativních trendů. Také jsme navrhli, aby nová každoroční zpráva o právním státu, kterou dělá komise, byla využívána jakožto eh, pozadí jakožto pomocný materiál k tomuto dialogu. V písemných odpovědích na listopadové radě pro všeobecné záležitosti většina delegací vyjádřila připravenost pustit se touto cestou, kterou jsme navrhli. Proto jsme vydali závěry předsednictví na základě těchto podnětů a podpořilo je 26 členských států. Tyto závěry jsou pevným základem pro další posilování dialogu a vytváření synergií v rámci cyklu právního státu eh, od komise. A já jsem přesvědčena o tom, že to v dlouhodobém horizontu povede k efektivnější prevenci problémů pomocí konstruktivní diskuze a spolupráce. Vážení přátelé, eh, já teď přejdu k článku 7 eh, odstavci 1, což je postup týkající se Maďarska. Jak víte, zorganizovali jsme první slyšení Maďarska na zářijové radě pro všeobecné záležitosti. Uplynul téměř celý rok od chvíle, kdy jsme obdrželi odůvodněný návrh parlamentu a domnívali jsme se, že je nejvyšší čas, aby první slyšení proběhlo. Toto slyšení bylo obecné a týkalo se všech témat obsažených v návrhu parlamentu. Především tak Maďarsko dostalo příležitost eh, promluvit a vyjádřit se k tomuto tématu. A druhé slyšení proběhlo minulý týden na prosincové radě pro všeobecné záležitosti. Na tomto slyšení jsme se soustředili na tři témata. Svoboda projevu, akademická svoboda a nezávislost soudnictví. To jsou témata, která vzbudila mezi delegacemi největší eh, obavy na prvním slyšení. Na obou těchto slyšeních dostali ostatní členské státy příležitost pokládat maďarskou otázky a využili této příležitosti. A mohu s potěšením říci, že slyšení proběhla v konstruktivní atmosféře za vzájem, při, při vzájemné úctě, ale přitom upřímně. Na obou těchto slyšeních eh, vypracovalo předsednictví eh, procedurální závěry. A sice, že rada se bude i nadále touto záležitostí zabývat. Je to postup, který zahájil Evropský parlament a proto e, musí být rada informována o jeho postojích. A e, na začátku prvního slyšení jsem informovala radu o svých kontaktech s parlamentem a o názorech parlamentu. Při přípravě tohoto briefingu jsem se sešla s panem Lopezem Aguilarem a s paní Delbos Gorfield a také se zástupci Chorvatska a Německa jakožto příštích předsednictví. A kromě toho, před slyšením minulý týden jsem zorganizovala neformální snídaní ministrů evropských záležitostí za přítomnosti zástupců vašeho výboru a Evropské komise a jsem velice ráda, že tato snídaně nám umožnila užitečnou výměnu názorů ohledně postupu eh, co se týče Maďarska. Chtěla bych tedy poděkovat výboru Libe za dobrou spolupráci během celého našeho předsednictví v této velice důležité, ale eh, náročné záležitosti. Vážení přátelé, Posilování a uchovávání našich společných hodnot je základním úkolem, který si žádá společné úsilí všech institucí a členských států. Pracujme společně na tomto důležitém cíli i v budoucnu. Děkuji moc krát za pozornost a jsem vám k dispozici. Děkuji vám moc krát, paní ministrině, že jste sem přišla na jménem finského předsednictví, které nyní končí. Teď dáme prostor k diskuzi. Já navrhuji, abychom nejprve dali slovo paní zpravodajce Delbo Corfield na tři minuty a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové. A já navrhuji, abychom to stihli aby si každý ze stínových zpravodajů vzal minutu a půl a potom ostatní poslanci budou mít jednu minutu. A já mezi tím budu psát seznam. Možná by bylo dobré eh, explicitně zmínit, že tu máme kamery, které živě natáčejí tuto, toto zasedání. Je to TV24 a televize Polsat, které požádali o možnost živého vysílání tohoto výboru. Nebyly proti tomu žádné námitky, takže začneme. A já vidím, že zvedáte kartičky, takže prosím, dodržujte časové limity, protože pak bude ještě další bod o Polsku a ještě potom další bod o Maltě. Takže prosím vás, začneme a slovo má paní zpravodajka Delbo Scorfield. Máte slovo na tři minuty. Děkuji, budu mluvit francouzsky. Chtěla bych poděkovat finskému předsednictví, jak už jsem to učinila tolikrát, za spolupráci, kterou jsme měli během celé této práce. Také vám blahopřeji za to, jak jste se angažovali za uchování vztahu spojení s parlamentem. A rád bych taky ještě chtěla říci, že parlament se tomu velice zabýval. Vy jste velmi dobře prezentovali zprávu parlamentu ale stále ještě eh, očekáváme plné informace z rady. Děkuji vám tedy, že tady jste byla, že jste byla také na té snídani, o které se hovořilo. Já tady si myslím, že nebudu tady se podívat na tu otázku na spolupráci mezi třemi institucemi, kde ještě máme mnohé před sebou, určitě to tady nadnesou další kolegové. Já si myslím skutečně, že byste mohli použít naše velice dlouhou expertízu v této věci a tato expertíva... Mm, Není pouze v mých rukou, je to v rukou mnoha osob zde v parlamentu a to už více než deset let. Ta neformální snídaně, kterou jsme měli před tím slyšením, takže to asi nebylo to nejlepší nastavení, které jsme si představili. Bylo velice dobré, ta snídaně byla velmi užitečná a bylo to velmi pozitivní. Pozitivní bylo, že tam mohli, eh, že tam byly všechny členské státy, mnoho ministrů a také díky vaší práci finského předsednictví, vaší odvaze, skutečně eh, to bylo velmi dobré, členské státy se dobře zapojily, a já jsem si toho velice cenila a to, že se během snídaně řada členských států zavázala k tomu, že se bude tomu tématu nadále věnovat, že to nechají spadnout pod stůl a také i ten závazek několika komisaří, že se tomu budou věnovat, to, je výbor, to bylo výborné. Pak to slyšení, které bylo po té snídaní, Běžně je to za zavřenými dveřmi, my nás tam nezvou. Já chci říci, že něco velmi závažného se tehdy odehrálo. To byl tam, byl tam během celého slušení maďarská vláda vlastně tweetovala live a komentovala určité, určité věci. Byly tam dokonce i snad nějaké urážky nebo to. A tady si myslím, že bychom na to měli velice dbát. Je to poprvé, kdy k něčemu takovému došlo a my jsme to viděli jako něco velice znepokojujícího. Uh, vy tedy finské předsednictví končíte. Společně se nám podařilo znovu otevřít tu celou záležitost. Bohužel mnoho věcí se pak ještě zhoršilo vy jste nás velice dobře informovali, zejména je to nezávislé soudnictví, otázka akademických svobod. Vůbec nic z toho se nezlepšilo, naopak se to ještě zhoršilo. Vy jste vlastně tehdy nám to velice dobře vysvětlili během té snídaně, ale aktuálně se odehrává nová etapa. Nyní se vlastně maďarská vláda vrhá útočí na celou kulturní dimenzi, což se týká veškeré škály aspektů svobody projevu, což je velice znepokojivé. Připravují novou legislativu, tak aby ministry například mohl odvolávat a jmenovat ředitele divadel, takže celý, celá tato problematika velice znepokojivé. My nyní očekáváme, jak se k tomu postaví chorvatské a pak německé předsednictví. Doufám, že se tomu, se tomu budou vědomat se stejným odhodláním a úsilím a odvahou jako vy. Děkuji. Děkuji. A teď bych tady navrhoval minutu a půl prostínové zpravodaje. Koordinátoři a někteří další členové se také chtějí vyjádřit a proto vás prosím, abyste se pokud možno omezili z hlediska využitého času, aby to vůbec bylo možné. Začneme e s pravodajkou za ELS paní Mecola. Opět minuta a půl. Děkuji a děkuji paní ministrini. Já myslím, že to je naposledy, kdy se setkáváme a chci vám poděkovat za profesionální a účinné předsednictví. V této věci, myslím, mohu říct, že Evropská lidová strana souhlasí s ostatními skupinami v parlamentu s tím, že parlament se musí zapojit. Chtěli bychom, aby tam byly i stínoví zpravodajové na tom neformálním zasedání. Byli bychom si to přáli eh, při té snídani, protože by to dalo možnost všem politickým stranám, aby byly zastoupeny. Naše frakce vždy říkala, že právní řád musí fungovat všude a hodnoty, které jsou zakotveny v našich smlouvách, je třeba vždy dodržovat. Ale v posledních letech pozorujeme, že mechanismus, který máme k dispozici na evropské úrovni, není tak účinný, nebo podle nás není dostatečný, abychom naplnili ten cíl. A nám nejde o to, abychom získali ten kus masa. Nejde o trestající funkci, jde jenom o to, abychom zajistili, že práva, která občané, jako evropští občané, očekávají, budou respektována. A proto potřebujeme komplexní a nezávislý mechanismus pro právní stát, aby všechny členské státy podléhaly stejné eh, nezávislé kontrole. Jenom tak zabráníme obviněním a předsudkům. Přejdeme k systému, který bude znamenat skutečně rovné podmínky. A říkám to zvlášť tento týden, protože mě vždycky překvapuje, jak rychle se lidé mění podle toho, jaká strana je ve vládě. V našem případě, v naší frakci to tak rozhodně nebude a doufám, že se to jednou provždy vyřeší. Děkuji a nyní paní Kurek za SAD. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, paní ministrině. Plynou roky Začíná nové funkční období pro nové eh, orgány Evropské unie, ale vlády některých členských států narušují jednu hranici za druhou. Narušují právní řád, právní stát ve stále větším počtu oblastí. Porušují občanská práva a svobody a ovládají média. Člověk by mohl mít dojem, že to dělají zcela beztrestně. Nedávno v Maďarsku byla porušena nezávislost soudců, médií, akademická svoboda. Vláda Viktora Orbána se snaží omezit působení kulturních institucí, jak říkala kolegyně z frakce Zelených. Podle mě by mělo být ambicí stávajícího vedení Evropské unie, nového Evropského parlamentu, nové Evropské komise a nového předsednictví rady efektivně nevyhnutelně a urychleně eh, vyzvat k odpovědnosti všechny ty, kteří už teď porušují zásady právního státu a důsledně uplatňovat postupy podle článku 7. A možná především zavést mechanismy, které zabrání příštímu zneužívání právního státu a svobod a práv Evropské unii. Samozřejmě právě národní vlády a příslušné strany zneužívají tyto záležitosti a ne občané, třeba Maďaři obecně. A ti by právě neměli trpět. Naopak ti, kteří se toho dopouštějí. Děkuji a zariňu paní Trugaru. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár podmětů, pokud je o to, co se děje v Maďarsku a ve vztahu k Maďarsku. Ale ještě předtím mám jednu obecnou poznámku. A ta je podle mě hodně důležitá. Dokud všichni nedospějeme k dohodě, že podle současného pravidla jednomyslnosti článek 7 nikdy nebude nástrojem, který nám pomoží, umožní dotknout se Orbána. Dokud se všichni neschodneme, budeme potřebovat mechanismus pro právní stát, který to celé ukončí a uzavře. Potřebujeme mechanismus pro právní stát, který bude velmi silný, velmi jasný, bude mít velice přesná pravidla. A já si ani nejsem jistá, že jakmile takovýto mechanismus pro právní stát budeme mít, protože pořád ještě platí jednomyslnost, že tento mechanismus stejně mm, bude účinný. Za druhé, já jsem se právě vrátila z konference v Budapešti o svobodě médií. Svoboda médií v Maďarsku zkomírá. Pomaličku zkomírá. A já jsem v tom sále viděla, jak lidem stávali eh, hrůzou vlasy na hlavě, když někdo řekl jméno Orbán. A to se děje v evropské zemi, v zemi EU. Veřejná média jsou naprosto pod kontrolou, to je jedna věc. A druhá věc, proslýchá se, nebo říká se, že v Maďarsku není žádná ruská propaganda. Důvod je ten, že Orbánova propaganda je tam natolik silná, že už nepotřebuje nic, co by se mohl učit od Putina. On to sám zvládá dokonale. Jde o to, kdo to dělá nejlépe. A moje třetí poznámka. Možná je také nejvyšší čas, aby byla rada transparentnější, pokud jde o slyšení a legislativu a věci, které dělá. Jinak pořád budeme mít tweety a polopravdy a to, jakým způsobem se na tom slyšení eh, o těch věcech podávaly zprávy. Děkuji za ide pan Nikolas Bej. Není tady. Není tady a nikdo si nechce vzít slovo za ID, pak tedy přejdeme na EKR. Paní Jadvika Vyněvska. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, paní ministrině. Článek 7 se stal politickou zbraní, jakýmsi byčem, kterým jsme trestali demokraticky zvolené vlády. Někteří z vás mají pocit, že tyto vlády nejsou spolehlivé, protože se nedrží vaší politické linie. Předřečnice mluvila o fake news a dezinformaci – Můžu vám říct, že velice často vy sami přispíváte k této dezinformaci, protože opakujete zprávy, které nebyly ověřeny a které mají daleko od pravdy. Evropská unie má být spojenectvím suverénních členských států. Členské státy mají právo zvolit si svou vlastní demokratickou většinu a vytvořit vládu. Vy se tady ale snažíte přinutit členské státy, aby porušovaly zásady právního státu. Neustále očernujete pana Orbána. Snažíte se nás přesvědčit, že Maďaři se ho bojí. To není seriózní chování. Já bych chtěla zopakovat, že v Maďarsku máme demokratickou vládu. Maďarská vláda chce především zohledňovat potřeby svých vlastních občanů. Evropská unie není superstát, je to spojenectví států. Pan, paní Bjork tady být nemůže, má jiné povinnosti, důležitou prezentaci Evropského parlamentu, takže pokud vím, za GUE bude mluvit Cornelia Ernst, prosím. Ano, přesně tak to je. Já jsem tady za Marien Bier, která je nyní v Ženevě za výbor. Mm, možná bych eh, na úvod řekla toto. Měli bychom si zpřítomnit, o co tady vlastně jde. Vůbec nejde o tom, E, ovlivňovat svrchovanost nějakého národa či obyvatelstva, či omezovat. Nejde také o trestání či nějakou byrokracii zbytečnou. Jde tady o zásadní e, základní práva, občanská práva a práva svobody, to jsou základy demokracie. Za to šli lidé i v mé zemi, vyšli do ulic, i v mém regionu, odkud pocházím v roce 89. Za to lidé demonstrovali. Chtěli jsme tuto změnu a chtěli jsme, aby takováto práva, která zajišťují svobodu, pracovala, eh, platila pro všechny. To je první věc. Druhá věc. Potřebujeme mechanismus právního státu, kolegyně to již uvedá. Ehm, bude to něco více než mechanismus porušení eh, toho stá, eh, to mechanismus toho článku. 7.1 to nestačí. Možná měli všichni pocit, že prostě jakmile stát přistoupí k Evropské unii, tak je všechno v pořádku a nemůžeš porušovat zásady právně státu, a tak tomu bohužel není. A jak vypadá aktuální stav? Co vám tedy během slyšení říkali kolegové z Maďarska? Co vám povídali, jaké jsou jejich argumenty, kde se pohly, kde se nepohly, kupředu a vy jako komise, jaké další konkrétní kroky hodláte učinit? Děkuji. Vidím, že v podstatě všichni koordinátoři se přihlásili o slovo, dostanou ho. Navrhuji minutu a půl, ne víc. Začne paní Sipol, protože paní Metola byla stínová zpravodajka. Prosím. Mnohokrát děkuji. Já mám jednu stručnou otázku na předsednictví. Mluvila jste o nástrojích právního státu a preventivního opatření a říkala jste, že 26 členských států se dohodlo. Mě to trošku překvapilo. Možná, že byste mohla trošičku přehodnotit, jak ty nástroje vypadají a co vlastně děláte. Druhá věc. Jeden z našich kolegů už mluvil o novém předpisu, podle kterého ministr pro lidské zdroje může rozhodovat o ředitelích místních divadel. A samozřejmě k tomu došlo po posledních volbách. Mluvilo se o tom minulé úterý v Bruselu, ptali jste se, co zatím je, a mluvili jste také o tom, že právo opozice v parlamentu teď bylo omezeno, protože teď nemohou vytvářet eh, kompletní skupiny, to byla další věc. Mně se nechtělo zacházet do historie debat o systematickém porušování právního státu a demokracie v Maďarsku. Ale připadá mi opravdu legrační, když posloucháme, jak jeden z mých kolegů říká, že vždy byli pro právní stát a tě teď je překvapuje, že nějaký členský stát nebo nějaká skupina mění názor, když jde o jejich vládu. Chtěla bych všem připomenout, že debatu o Maďarsku jsme zahájili v roce 2009. Já jsem tady byla novou poslankyní v tomto parlamentu a trvalo nám víc než jedno funkční období. Rozhodnutí jsme přijali až v minulém funkčním období, než jsme našli většinu která jednoznačně řekla, že dochází k porušování zásad právního státu a demokracie. A to bylo právě kvůli jedné frakci v tomto parlamentu. A nyní paní Intvald Zariniuk. Děkuji, pane předsedo, a na úvod bych chtěla poděkovat finskému předsednictví a paní Tupurainen, protože eh, já vím, že to berete velice vážně. Nicméně musím dojít k závěru, že rada nedělá nic navzdory vašemu úsilí. Jenom mluví, mluví, mluví a nic se neděje. A mezi tím právní stát, demokracie a základní práva jsou znásilňována a vražděna. A členské státy se na to koukají a nehnou ani prstem. Já si vážím vašeho úsilí, ale tady umírá demokracie v Polsku a v Maďarsku. Tam zuří e, autoritářství v několika členských státech a to autoritářství je jenom zástěrka pro bující korupci mezi lídry, což je ten skutečný problém. A co dělá rada? Nic. My jsme žádali radu, aby diskutovali o situaci na Maltě, když se potkala na summitu a diskutovali o tom? Ne, ani slovem. A mezi tím se choroba šíří. Rada a členské státy mají na svědomí rozpad Evropské unie, protože bez demokracie, bez právního státu a bez základních práv Evropská unie nemůže fungovat a zemře zemře a já doufám, že vaši kolegové se konečně chopí zodpovědnosti za to, co se tady děje. Protože když nizozemský ministr říká, co se děje v těchto zemích je velice znepokojivé, ale ona je to národní kompetence. Ne, není to národní kompetence. Tady jde o naši Evropskou unii a je nejvyšší čas, aby se Rada zhostila své odpovědnosti za celou Evropskou unii. Přestaňte mluvit o nacionalismu a o suverenitě. Teď je na čase, aby Rada začala jednat. Já jsem taky velice ráda, že jste tady, paní ministrině, ale v jednom s vámi opravdu nesouhlasím. Já už takovou důvěru nemám, protože uběhla spousta času a to, co v Evropě vzniklo, to je v podstatě návod na to, jak provést autoritářskou restrukturalizaci liberální demokracie. Je to vždycky stejné. Nejdřív ovládnou média, pak vytvoří vnější hrozbu, což jsou většinou lidé, kteří mají jiné náboženství, a pak využívají svého vlivu na média, aby o tom mluvili pořád a pořád, pak zaútočí na občany občanskou společnost, která brání lidská práva těchto skupin. Potom najednou tyto organizace jsou vnitřní hrozbou, to je ten narrativ o zrádcích a tímhle způsobem naprosto destabilizují demokratické instituce. Pak zautočí na kulturu, na akademické instituce a tak dále. A ono to funguje. My nemůžeme popírat, že to funguje a nejenom v jednom členském státu. A tomu se musíme postavit a neděláme to dostatečně. A já na vás naléhám, abyste používali v radě to, co máte dispozici a udělali s tím něco. Zatím tu ještě nebyly nezmíněny diskuze o víceletém finančním rámci. Je potřeba využít kondicionalitu ve víceletém finančním rámci, rámci a říkat, nemůžete používat evropské peníze na budování svých autoritářských států a eh, jeho další stabilizaci. K tomuhle už nesmí docházet a my potřebujeme, aby rada byla na naší straně. Děkuji za ECR pan Jaký. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem s velkým zájmem zatím poslouchal tu debatu. Mnoho hlasů tu říká, že se chceme poučit O co vlastně jde v tom porušování právního státu v Maďarsku? Hodně jste hovořili o technických detailech té snídaně a budoucích schůzí. Hovořili jste o tom, že svoboda médií je důležitá, právní stát je důležitý, s tím souhlasím. Akademická svoboda univerzit je taky důležitá, s tím taky souhlasím, ale otázka zní, kde se v Maďarsku porušuje právní stát. Nikdo o tom nehovořil, nikdo to nezmínil, abychom mohli ověřit, zda jsou argumenty pravdivé nebo ne. Pouze jsem se tu doslechl, že situace se zhoršila a že je potřeba trestat, trestat, trestat. Ale chtěl bych připomenout vám všem, že když někoho obvinujete takhle závažně, tak bychom měli mít možnost prověřit, zda ta obvinění jsou pravdivá nebo ne. Nejzajímavější argument tu předložil někdo z mých před, předřečnic, která řekla, že když v lidé v Maďarsku zaslechli jméno Orbán, tak se chvěli strachy. A oni se ho tak bojí, že si ho čtyřikrát zvolili. A to drtivou většinou. A e, vážená kolegyně, vaše strana nemůže doufat v, takový, v tak volební výsledek. To by se vám líbilo, kdyby se vás takhle báli, že ano? Já si tedy myslím, že ta diskuze by se měla posunout na trochu profesionálnější úroveň. Takže když říkáme, že se porušují principy právního státu, tak v čem to porušení spočívá, prosím vás? Tak ještě předtím, než dáme slovo našim dvěma hostům, tak dokončíme kolo poslanců, kteří chtějí položit krátkou otázku. Každý jednu minutu, prosím. Jako první paní Incir na jednu minutu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, a děkuji pa- paní ministrině Tupurajnen. A děkuji vám moc krát za vaši práci v posledním půlroce. Chtěla bych navázat na otázky svých kolegů co bude dál, protože hovořili jsme o porušování eh, principů, přestože někteří přítomní eh, odmítají připustit, že v Maďarsku dochází k omezování prostoru nebo k politizaci soudního systému v Polsku a tak dále. Víme, že tohle je fakt. Přinejmenším v Polsku existuje eh, dokonce legislativní rozhodnutí o politizaci soudního systému a v případě Maďarska taky mnoho situací by se dalo zmínit, ale já bych se chtěla zeptat, co bude dál? Nastal vůbec nějaký pokrok a e, také mohla byste dát nějaký příklad té prevence, o které jste hovořila, protože vy jste říkala, že se diskutuje o preventivních opatřeních a tak dále, takže mě by zajímal nějaký příklad. Prosím, dodržujte jednu minutu, pan Hilvegi. Děkuji. Já, když poslouchám ty projevy, tak já si opravdu eh, připadám jako před nějakými levicovými inkvizitory. To je opravdu neuvěřitelné a souhlasím eh, s kolegou, že je potřeba eh, dodržovat trochu serióznost. To řízení proti Maďarsku je podle našeho názoru naprosto politicky zaujaté a nesmyslné. Je to řízení, které začalo jako politický útok a pokračuje jako hon na čarodějnice. Maďarská vláda objasnila několikrát všechna obvinění a vždy byla otevřená dialogu a je i nadále otevřená dialogu. Tohle není řízení na základě zákonů. Tohle je politická zbraň převlečená za zákony, která kritizuje Maďarskou maďarskou vládu za její tvrdou migrační politiku a křesťanské konzervativní zaměření. A skutečná otázka, o, kterou bychom, o které bychom měli hovořit, to je Malta a zavraždění novinářky, které se snaží sociálně demokratická frakce sundat z pořadu jednání uh, tento týden. Uh, a to je, myslím, ta skutečná ostuda tak teď máme na pořadu jednání Mal- eh, Maďarsko, ale potom přijde na řadu Polsko a potom Malta. Takže počkejte ještě chvíli. Tak teď paní Donas na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Článek 7 byl závěrem dlouhé řady opatření proti maďarské vládě, která porušuje právní stát. Ale místo, aby tento proces ustupoval Viktoru Orbánovi, zdá se, že ho pouze eh, povzbuzuje. Mnoho z těch příkladů, které byly zmíněny, eh, se odehrály v minulých týdnech, například omezení divadel a zavádění pokut a sankcí pro poslance parlamentu a tak dále. Takže já mám následující otázku. Na základě vaší zkušenosti, jaké další kroky je třeba podniknout vzhledem k tomu, že maďarská vláda místo spolupráce dále podkopává principy právního státu? A kromě toho eh, bylo eh, také eh, ohlášeno, že Koreper zveřejnil rozhodnutí podle článku 2007, byla nějaká většina pro takovýto návrh? A podporuje předsednictví takovouto transparentnost. A konečně já jsem zaslala radě písemnou otázku ohledně předchozího slyšení, které se konalo v září, ale zatím jsem nezískala e, odpověď. A zajímalo by mě, jestli maďarská vláda skutečně požádala o to, aby to slyšení bylo veřejně dostupné, anebo zda to bylo jenom, zda to byl nějaký komunikační šum. Děkuji vám. Paní Dobrev, na jednu minutu. Děkuji, já budu mluvit maďarsky. Děkuji vám, pane předsedo. Mnozí si mysleli, že zahájení řízení přivede Orbána k rozumu. Nicméně to se nestalo, protože ten je ještě radikálnější za poslední rok, a to zejména po místních volbách, kdy eh, byl, se staly terčem útoků vlády, eh, divadla, eh, knihkupectví a další. A v, v v Evropském parlamentu eh, poslanci EPP eh, čím dál častěji říkají, že eh, právní stát je jednou z hlavních křesťanských hodnot. A já doufám, že dokážou, že to tak skutečně je a že křesťanská konzervativní frakce se nemůže stotožňovat s politikou Fidesu, což by byl krok správným směrem a že budou důsledně proti ničení demokracie. Já budu mluvit slovensky. Milí kolegové, přesně před dvěma měsíci jsme Evropským parlamentem protlačili usnesení o údajném ruském zasahování do voleb. Každý, kdo řekne něco pozitivního nebo neutrálního rusky, je automaticky obviněn ze šíření propagandy. Ale když člověk placení Sorošem z USA něco řekne, tak je to i hned hlas občanské společnosti a svobody. Chcete odsoudit pana Orbána i za to, že vystěhoval z Maďarska Šorošovu univerzitu. Já říkám, to udělal dobře, to ani nebyla skutečná škola. V Maďarsku se pouze tvářila jako prestižní univerzita a v USA neměla ani sídla, ani učitele. Já bych chtěl vzkázat Orbánovi všem Maďarům, Polákům a Britům, kteří chtějí Rusy potrestat za jejich národní sebevědomí, aby, aby se nevzdali, aby vydrželi. Já si myslím, že časem nás bude mnohem více a Slováci jsou s vámi. Děkuji. Danke, Chair. Ich werde auf Deutsch sprechen. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit eh, německy. Padlo zde mnoho relevantních otázek, kterými se musíme zabývat a mus, jejich zodpovězení je velice relevantní pro další pozitivní vývoj EU. Já to tady tedy nechci opětovně vyjmenovávat, ale Velice problematické je, a je to stejně důležité jako tato debata, je i ta technická stránka, jak tedy můžeme vysvětlit občanům, jak důležitá je zásada právního státu, její dodržování pro uchování naší demokracie. Kolega má pravdu, ani v Polsku, ani v Maďarsku se nedostaly vlády k moci pučem, ale byly zvoleny v demokratických volbách. Jak tedy můžeme tyto začně technické pojmy vysvětlit našim občanům, aby je chápali? Eh, ale je, ale je, je tomu tak, že alespoň část států na radě eh, se nad takovýmto problémem zamýšlí? Děkuji, pane předsedo. Jistě se shodneme, že potřebujeme efektivnější opatření proti demolici právního státu a demokracie, ale myslím si, že obrana demokracie, právního státu a základních práv to jsou příliš zásadní záležitosti na to, abychom to ponechali pouze komisi. Myslím si, že i členské státy by měly využít svých kompetencí. A oni mají kompetenci jednat podle článku 259 eh, u eh, Evropského soudního dvora. To jsou mezistátní spory, které se ale v otázce právního státu málo používají. Já ale nevím, proč se to teď nepoužije, když politické rozhodování nevede k ničemu, zvlášť když eh, je zatím velká koalice ochotných. Takže zajímalo by mě, jak se k tomu staví finské předsednictví a jestli se o tom nějak diskutovalo. Teď hovoříme o Maďarsku, ale právě tak by se to mohlo použít použít ve sporu s Polskem. Takže skutečně by mě zajímalo, jestli se o tomhle mluví v Radě a mezi členskými státy. Děkuji moc krát. Tři věci. Za prvé, jak naložit s všemi těmi obviněními a s z diskriminace, s touto sebeublížeností a tak dále. Jak to řešíte v interakci s vládou? Potom vágnost konceptu právního státu se také neustále předhazuje. Všechno, že víme, že existuje jurisdikce a že existují rozsudky a že je to všechno na papíře, že to nic vágního není. A potom poslední otázka, a patrně jste tady naposled. Jakou radu byste dala nám na základě svých zkušeností s tímto postupem. Čemu bychom se měli přiučit, pokud jde o mechanismus právního státu? Děkuji vám všem. Myslím, že jsem nikoho nepřehlédl a neomlouvám se. Pan Smeka, jednu minutu prosím, ne víc. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, a děkuji paní Tupurajnen a děkuji za vaši oddanost právnímu státu v uplynulých šesti měsících. Jenom bych chtěl objasnit jednu věc, taky jako zpravodaj parlamentu pro nový mechanismus právního státu, základních práv a demokracie. Jsem rád, že tolik kolegů souhlasí s touto myšlenkou a já jsem si jistý, že je, to, že je naprosto nutné, aby existovalo nestrané objektivní hodnocení podle kritérií, která platí pro všechny členské státy. Ale chtěl bych opravdu říct, že tohle nikdy neměla být náhražka řízení podle článku 7, které teď probíhá proti Maďarsku a Polsku. E, tohle je opravdu potřeba si uvědomit, e, že to bude probíhat paralelně. A mám krátkou otázku na paní ministrini. Myslíte, na základě závěru předsednictví, že je pravděpodobné, že příští dialog o právním státu e, se bude vést na základě zprávy od komise. Je to už teď jasné? Děkuji. takže teď navrhuji, aby nám zbyl ještě nějaký čas, vzhledem k tomu, že máme eh, naplánovanou schůzi do 22.30, takže nám zbývá ještě asi 50 minut. Tak navrhuji eh, pět minut, abyste stihla zareagovat na všechny otázky. Já jsem si jistý, že ne všichni budou spokojení že se nedočkají úplných odpovědí. Nicméně tohle je probíhající situace, to je debata s otevřeným koncem, která se týká kompetencí LIBE, takže já navrhuji, abyste se vešli do pěti, sedmi minut. Takže nejprve pan komisař Reinders a potom vy, paní ministrině. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem členům výboru LIBE za angažovanost. Já už jsem byl svědkem mnoha diskuzí v minulosti. My se snažíme spolupracovat se stínovými zpravodaji, máme proces, do kterého se zapojí všechny tři instituce, včetně parlamentu. Nechci opakovat, co už bylo řečeno. Budu stručný. Za prvé, musíme s radou pracovat na článku 7, to bude s chorvatským předsednictvím a samozřejmě potřebujeme dobrou spolupráci v radě a parlamentu komisi se snažíme vysvětlit, jaké máme obavy v důsledku posledního vývoje. Na poslední radě pro spravedlnost a vnitro jsem říkal spoustu věcí, týkalo se to mimo jiné disciplinárních postupů vůči některým soudcům a také nového vývoje ve vztahu k novým předpisům, pokud je o nezávislost soudnictví v Maďarsku. Budeme v tom pokračovat. Druhý prvek, máme další nástroje v naší sadě nástrojů. A mohu zopakovat, že předchozí komise, stejně jako ta stávající, bude zahajovat procesy pro porušování předpisů, když to bude nutné. V případě šlo například o legislativu o vyšším vzdělávání. Čekáme na rozhodnutí soudu. Máme stejný proces ve vztahu k Polsku, konkrétně řečeno. A třetí prvek, samozřejmě, zahájíme nový cyklus. A já jsem byl pověřen tím, abych v komisi vedl práci, která povede k novému mechanismu, abychom mohli diskutovat o všech členských státech, ale samozřejmě bude to nový mechanismus. Aniž bychom opustili postup podle článku 7, to se dá skombinovat s novým nástrojem, v novém souboru nástrojů. A v neposlední řadě samozřejmě někdy jsou velice důležité finanční prostředky, takže já bych doufal, že podmíněnost víceletého finančního nástroje bude velice dobrým nástrojem v příštích letech, abychom měli konkrétní důsledky pro každé porušení a pro systematická porušování právního státu. Jen tolik, pane předsedo, protože jsem si jistý, že ještě povedeme další diskuze, a nicméně pokračujeme, budeme pokračovat v článku 7 a využijeme i další nástroje. Mnohokrát děkuji za to, že jste byl vystižný a stručný. Paní eh, ministrině, prosím, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za velice příhodné a důrazné příspěvky. Já bohužel nejsem schopná reagovat na všechno, bylo jich tolik, ale mohu vás ujistit o tom, že jsem si poznamenala každou z vašich poznámek a vrátím se k tomu. Ale když dovolíte, začala bych tím, co říkala paní Dalvo Scorfield. Ano, týká se to úlohy Evropského parlamentu na slyšeních podle článku 7 v Radě. Ano, řádně se o tom jednalo při přípravách, kde o ty standardní modality, eh, slyšení v radách. To jsme zpracovali ve spolupráci se sekretariátem Rady a správní službou. A podle článku 7 má Evropský parlament roli pouze v tom, že předkládá návrhy a vyslovuje souhlas s rozhodnutím rady. Článek 7 tedy nedává Evropskému parlamentu formální roli ve fázi slyšení. Bohužel to tak je, ale já osobně si myslím, že spolupráce s Evropským parlamentem je velice důležitá a rada musí být dobře informovaná o názorech parlamentu. Protože to vzešlo z vaší iniciativy. Takže, jak jsem vysvětlovala, já se o to postarám za našeho předsednictví. Záleží mi na tom, abychom s vámi byli v kontaktu. Mluvila jste také o tom nešťastném tweetování na poslední radě pro spravedlnost a na, na posledním slyšení Rady pro spravedlnost a vnitro. Bylo to opravdu politování hodné. A musím okamžitě požádat maďarskou delegaci o písemné vysvětlení jejich chování. Dostalo se mi ve vysvětlení, byl to dopis maďarské vlády, ale bylo to úplně mimo, nebylo to dostačující. Naopak tam byla opravdu taková, eh, taková pochybná vyjádření ohledně postupu v radě, takže já jsem požádala Korepel, stále zástupce, aby to probrali. Mluvili o tom dnes dopoledne. Teď, když už to projednali stáli zástupci, asi už se to urovná, ale samozřejmě obvinění maďarské vlády z dopisu, který mi poslali, budeme řešit. Ale snad se dokážeme vydat jinou cestou, protože tweetování není čestný způsob chování pro někoho z nás. Několik z vás odkazovalo na mechanismy nebo nástroje, které máme v oblasti právního státu. My jakožto předsednictví jsme se snažili postupovat trojím způsobem. Za prvé, spustili jsme slyšení podle článku 7 s Maďarskem. Myslím, že to byla naše povinnost. Udělali jsme, co se od nás očekávalo. Musím vám říct, že to nebylo snadné. Dostali jsme i nepříjemnou zpětnou vazbu, ale váš návrh, vaše iniciativa znamenala, že jsme měli za to, že je na čase, abychom s tím začali. Pokračovali jsme také v postupu s Polskem Máme aktuální informace a budeme v tom pokračovat za okamžik. Druhá věc byl dialog o právním státu. Předložili jsme závěry předsednictví k vyhodnocení dialogu ve věci právního státu a tady se opravdu těším na to, co bude dělat nová komise a pan Didier Reinders. Budeme mít tu každoroční zprávu a vzájemné hodnocení a to bude základ pro další dialog v radě takže pokud budete mít nějaké otázky, já doufám, že ten příští dialog za německého předsednictví bude probíhat podle těchto postupů z našich závěrů v radě. A třetí věc, pane předsedo, je nová podmíněnost podle výtletého finančního rámce. My jako předsednictví jsme právě zvy, zveřejnili jednací osnovy pro víceletý finanční nástroj a ano, pokud by záleželo na nás, tak v kontextu VFR pokud budou nějaké nedostatky právního státu v nějaké zemi a ohrozí, ohrozí to náš společný rozpočet, je možné zmrazit tyto prostředky. Je to tedy nový nástroj v našem souboru nástrojů, který má preventivní povahu. Někteří z vás mluvili o, o tom, že bychom měli mít nějaké odstrašující prostředky, abychom zabránili budoucímu zneužívání pravidel. A myslím si, že právě tato podmíněnost je takovým nástrojem. Krátce bych ještě reagovala na to, co říkala paní Višněvská. Ano, vláda v Maďarsku a vláda v Polsku samozřejmě byly demokraticky zvoleny, jsou to demokratické vlády. Ale jakmile máme v nějakém členském státě Unie demokratickou vládu, každý musí dodržovat pravidla. A to my zdůrazňujeme, když mluvíme o právním státu v Evropské unii. Nemluvíme o chování určité vlády – Nemluvíme o politickém názoru nebo nějaké morální myšlence. Jde o právní fakta, které jsou zakotvená v naší smlouvě. V článku 2 naší smlouvy je uvedeno, že právní stát je základem Evropské unie. A proto jsme neúnavní a trváme na těchto věcech. A poslední věc, ptáte se, co bych vám radila. Máme takové finské slovo sisu. Znamená to vytrvalost. Nevzdávejte to, pokračujme. Pokračujeme v tom za chorvatského předsednictví a za vše naše předsednictví. To je naše dědictví. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji. So good to see you with so much... Jsem velice rád, že máte tolik sisu, tolik energie i v tuto pozdní hodinu, ale nebude žádná přestávka, žádné přerušení. Přejdeme hned na další bod na pořadu jednání. Současná situace podle článku 7.2 ohledně Polska. Evropský parlament tento výbor Libe pozorně sleduje výbor v Polsku, a to už dlouho, pokud je o právní stát. Parlament přijal řadu usnesení, zejména v březnu 2018 Podpořili jsme aktivaci článku 7.2 a tohoto postupu pro Polsko. Iniciativu měla komise s plnou podporou parlamentu. Vy jste se postavili do čela. My jsme se chopili iniciativy u Maďarska, vy jste to tak udělali u Polska. Můj předchůdce jel do Varšavy, mluvili jsme se soudci, s novináři. Měli jsme misi Libe v listopadu loňského roku a to opět vyvolalo řadu obav ohledně nezávislosti systému soudnictví. Do, šlo o kroky a nenávistné projevy vůči LGBTI. To jsme řešili tady na slyšení ve Štrasburku. Zvlášť velké obavy jsme měli z disciplinárních postupů vůči soudcům, kteří kritizovali reformu soudnictví. Proto jsme také očekávali, že oba naši hosté, paní ministrině Tupurajnen a komisař Reinders, nám řeknou, co si o tom myslí. Já jsem s okolností zpravodajem v této věci, já vás jenom všechny vyzývám, abyste udělali všechno možné, aby se to vyřešilo opravdu už je pozdě. Poprosím vás znovu, abyste zahájila diskuzi. Budete mít nějakých 5-7 minut, abyste nás seznámila se, se situací. A děkujeme vám. Vážený pane předsedo, vážení přátelé, druhým dnešním tématem je zpráva o situaci ohledně právního státu v Polsku v rámci článku 7.1. Neprve vám chci připomenout, že tento postup se liší od postupu, který se týká Maďarska, a to ve dvou důležitých věcech. Za prvé, Iniciativa vzešla z Evropské komise. Než byl spuštěn oficiální postup podle článku 7, komise vůbec prvé, poprvé uplatnila tento rámec ve vztahu k Polsku. Za druhé, velký rozsah postupu vůči Polsku, nebo ten postup není až tak široký. Co se Maďarska týče, je tam 12 různých témat – Postup ohledně Polska se omezuje na situaci v soudnictví. Když se Finsko chopilo předsednictví rady začátkem července, postup podle článku 7 vůči Polsku už probíhal. Byla tři slyšení, která proběhla za rakouského předsednictví a několik informačních schůzek. Za finského předsednictví postup ohledně Polska byl na programu Rady pro všeobecné záležitosti v červenci, září a prosinci. Ve všech třech případech šlo o aktuální informaci o situaci. Hlavním zaměřením této diskuze byla, byly rozsudky Evropského soudního dvora z poslední doby ve věcech, které článek nebo postup podle článku 7 pokrývá. Tyto rozsudky vyjasnily určité věci a vyřešily řadu kontroverzních záležitostí. Na zasedání Rad pro všeobecné záležitosti komise informovala ministry o těchto rozsudcích a jejich důsledcích a také o dalším souvisejícím vývoji, které se týká soudnictví v Polsku. Polská vláda samozřejmě dostala příležitost vyjádřit se k tomu a poskytnout informace. Podle mého názoru to byly užitečné výměny názorů, které nám umožnily udělat si důkladnější představu o situaci v Polsku. Vážení přátelé, Tolik z mé strany a teď ještě požádám komisaře Reindese, aby vám řekl víc k tomu postupu. Děkuji vám a jsem k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady ještě na chvíli, tentokrát se to týká Polska. Děkuji za to, že máme možnost představit pohled komise, pokud je o situaci vlastně právního státu v Polsku. Já jsem měl příležitost poskytnout aktuální informace o vývoji v Polsku 10. prosince na Radě pro všeobecné záležitosti. Začnu vývojem u, soudním, u soudního dvora. 5. listopadu soudní dvůr vynesl rozsudek v případě jedné věci porušování pravidel v Polsku. Týká se to režimu pro řádné soudce. Soudní dvůr plně podpořil postoj komise a rozhodl, že tím, že se sníží odchod, věk pro odchod do důchodu pro řádné soudce a ministerstvo spravedlnosti dostane pravomoc prodloužit jejich eh, aktivní dráhu i po odchodu do důchodu, Polsko porušilo princip nezávislosti soudictví a mobility podle článku 18.1 smlouvy o Evropské unii. Je to důležitý rozsudek, který představuje právní základ pro soudce, kteří jsou dotčeni touto legislativou. Dává jim možnost zjednat nápravu. 19. listopadu Soudní dvůr vydal další rozsudek, předběžné rozhodnutí, které se týká nezávislosti nově zřízené disciplinární komory Nejvyššího soudu. Soudní dvůr uvedl, že je na polském nejvyšším soudu, aby rozhodl, zda nová disciplinární komora je nezávislá a uvedl řadu konkrétních prvků, které je třeba při tom hodnocení zohlednit. Konkrétně nejvyšší soud měl zohlednit způsob, jakým jsou členové disciplinární eh, komory jmenováni. Zejména šlo o jejich výbor z nově vytvořené Rady pro soudnictví. Dále, nejvyšší soud měl zohlednit skutečnost, že soudci, členové této Národní rady jsou voleni parlamentem a již ne ostatními soudci. A šlo také o to, jakým způsobem Národní komora eh, vykonává své povinnosti. Nejvyšší soud měl také zvážit, že disciplinární komora je složena z nově jmenovaných soudců a jde tedy o jejich autonomii. Po předběžném rozhodnutí Evropského soudního dvora polský nejvyšší soud upravil svůj rozsudek 5. prosince a uvedl, že disciplinární komora nenaplňuje požadavek práva EU na nezávislost soudnictví a proto není soudem ve smyslu evropského práva a vnitrostátního práva. Nejvyšší soud také rozhodl, že Národní rada pro soudnictví není orgánem, který je nezávislý z legislativního a exekutivního hlediska. Pane Reindersi, Tlumočníci údajně prosí, jestli byste trošku nespomalil. Já zpomalím, bude to sice déle trvat, ale to je mi líto. Takže nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zdůraznil, že výklad práva EU v rozsudku Evropského soudního dvora z 19. listopadu je závazný pro každý soud, stejně jako pro každý veřejný orgán v Polsku. Zaznamenali jsme několik reakcí orgánů polského státu, kterými kritizovali rozsudek nejvyššího soudu. V tomto ohledu bych zdůraznil, že respekt pro právní stát znamená, že veškeré státní orgány mají povinnost respektovat rozsudky svého nejvyššího soudu. O to víc, když takovéto rozsudky přejímají předběžné rozhodnutí Evropského soudního dvora. A jak také určil Evropský soudní dvůr v judikatoře, princip nadřazenosti evropského práva znamená, že je tady nadřazené právo nad právem vnitrostátním. A to je rozhodující okamžik pro polské orgány, aby ukázali, že jim záleží na právním státu. Dále tady byl důležitý vývoj, který souvisí s rozhodnutím z 19. listopadu, Soudce nižšího soudu měl uplatnit argumentaci Evropského soudního dvora, nicméně disciplinární úředník jmenovaný ministerstvem spravedlnosti proti němu zavedl disciplinární řízení a navíc byl příslušný soudce odvolán ministerstvem spravedlnosti ze svého soudu a předseda tohoto soudu také rozhodl, že ho zbaví funkce. Poznamenal bych, že předseda tohoto soudu je shodou okolností členem té Národní rady pro soudnictví. Přímo s tím souvisí to, že 3. prosince vláda zveřejnila formální prohlášení, ve kterém kritizuje soudce, kteří spochybňovali status jiných soudců. A v tomto prohlášení vláda také oznámila svůj úmysl pokračovat v reformách soudnictví. Také jsme se dozvěděli 4. Prosin, že 4. prosince disciplinární úředník, kterého jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti, zahájil disciplinární řízení vůči předsedovi největší asociace soudců v Polsku, Justicia. A to proto, že veřejně spochybňoval status disciplinární komory a Národní rady pro soudnictví. Takovéto reakce jsou jednoznačně v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu. Mezi soudci to opravdu má negativní účinek a to vyvolává velké obavy. Kromě toho, 12. prosince polská vláda předložila nový návrh zákona. Mimo jiné, tam jsou ustanovení, která se týkají nových přestupků ohledně disciplinárního režimu soudců a také postup pro jmenování prvního předsedy Nejvyššího soudu. Jeho funkční období skončí v březnu. Komise nyní posuzuje návrh tohoto předpisu a zejména to, zda dodržuje nebo naplňuje požadavek eh, práva EU na nezávislost soudnictví. Také bych vám rád řekl, jak to vypadá, pokud je o využívání disciplinárních postupů vůči soudcům. Jak víte, komise rozhodla 10. října 2019 že předá Polsko soudnímu dvoru v řízení kvůli porušování předpisů kvůli tomu novému disciplinárnímu režimu. A konkrétně má komise za to, že nový disciplinární režim nezajišťuje odpovídající záruky na ochranu soudců před politickým ovládáním ve věci rozhodnutí. Bez ohledu na tohle, jak už jsem říkal, bylo zahájeno disciplinární řízení vůči soudcům. Stručně, pane předsedo, jsou tady také obvinění v tom smyslu, že předseda tribunálu mění složení eh, porod, soudních porod. 4. prosince dva soudci z tohoto tribunálu byli odvoláni a bylo řečeno, že v současné situaci ústavní tribunál už není schopen účinně zaručit právní stát Polsku. Komise si je také vědoma toho, že premiér a prezident republiky při dvou příležitostech oznámili, že se bude pokračovat v reformách soudnictví. Samozřejmě, komise bude pozorně sledovat veškerý vývoj v tomto ohledu. A na závěr, pane předsedo, lituji toho, že vývoj v posledních měsících ukázal, že situace v Polsku se dále zhoršuje – a jak jsem říkal, komise bude dál pozorně situaci sledovat a bude k dispozici, aby mohla s polskými orgány projednat eh, způsob, jak situaci vyřešit. A samozřejmě mi také záleží na tom, abych řádně informoval parlament a výbor Libe. Bylo to delší než můj předchozí příspěvek, ale myslím si, že to bylo nutné, abyste se dozvěděli, o co konkrétně komisi jde. Commissioner Reinders, thank you so much thank you so much for your clear, outspoken. Děkuji vám moc krát za velice jasné prohlášení a odvážné a smělé. Nyní bude situace následující. Proběhne první kolo zpravodajů, což jsem náhodou já, a potom stínový zpravodajové. Pak tu máme ale ještě seznam, takže já se pokusím nějak hlídat čas. Patrně bude možné trošku přetáhnout stanovený čas konce, ale pokusme se to urychlit co nejvíce. Já se o to pokusím. Takže nejprve není potřeba říkat, že respektujeme Polsko, velký členský stát Evropské unie, jeden z největších na počet obyvatel. A právě proto s obavami diskutujeme o právním státu v Polsku. Konkrétně o politické vměšování do ústavního soudu už v roce 2015. Umělé snížení, a to neříká Evropský parlament, ale i Benátská komise několikrát a další mezinárodní organizace, které se zabývají lidskými právy, umělé snížení důchodového věku soudců nejvyššího soudu, což zastavil až Evropský soudní dvůr, potom eh, složení nové rady pro justici, která byla utvořena tak, aby byla loajální vládě, vliv ministra spravedlnosti na nejvyššího státního zástupce a státní zastupitelství, to je záležitost disciplinární komory, která by měla být nezávislá na eh, polském eh, nejvyšším soudu. Disciplinární řízení proti soudcům, kteří se vyslovují kriticky k této reformě, to je další zdroj obav. Eh, všichni víme, že Evropský soudní dvůr vydal předběžný rozsudek ohledně nové disciplinární komoře a o složení a chování Národní rady pro soudnictví. Evropský soudní dvůr předal Polskému nejvyššímu soudu analytický rámec pro posouzení toho, zda tyto orgány jsou nebo nejsou v souladu s principem nezávislosti který je garantován Evropskou listinou základních práv, konkrétně článkem 47. Před dvěma týdny eh, polský nejvyšší soud eh, jednal podle rozsudku Evropského soudního dvora a konstatoval, že Národní rada pro soudnictví nedo, ne, nemá dostatečné záruky nezávislosti na legislativní a exekutivní moci. Disciplinární komora eh, není konzistentní s významem článku 47 listiny základních práv. Takže chtěli jsme tři otázky pro komisi. A já si myslím, že už vlastně byly zodpovězeny k panem komisařem v jeho eh, odvážném projevu. Za prvé, co bude komise dělat, aby to, co bude dělat proti tomu znepokojivému vývoji, pokud jde o nadřazenost evropského práva a hodnot, na nichž je postavena Evropská unie. A za druhé, dozvěděli jsme se, že skupina polských akademiků a lidskoprávních aktivistů podepsala společný dopis Evropské komisi tento týden a žádala aby Evropská unie dala podnět Evropskému soudnímu dvoru k předběžnému opatření, které by zabránilo polské vládě dále útočit na soudce pomocí disciplinárních řízení a to ještě před definitivním rozhodnutím polského soudního systému. Zajímá nás tedy reakce komise na toto. A konečně, jaké budou následné kroky, pokud jde o problémy s právním státem v Polsku zejména pokud jde o spuštění článku 7 odstavce 1. A teď dostanou slovo stínoví zpravodajové jeden po druhém a potom další poslanci. Ale prosím, dodržujte čas, minutu a půl. To je pro stínové zpravodaje a koordinátory a jedna minuta pro ostatní poslance. Takže prosím, paní Mecola. Děkuji vám, právní stát v Polsku utržil další ránu zavedením nového disciplinárního režimu, který nadále eh, porušuje oddělení složek moci. V Evropském parlamentu už jsme dlouho znepokojeni reformami soudnictví, které mají za cíl konsolidovat kontrolu vlády nad těmito institucemi tím, že jsou oslabeny ty instituce, které mají kontrolovat. My jsme měli eh, misi do Polska eh, minulý rok, nenarazili jsme na žádnou ochotu polské vlády jednat podle doporučení komise. Disciplinární rámec eh, v podstatě nasazuje okovy soudcům a trestá ty, kteří kritizují vládu a její zvýšený vliv na soudy což je situace, kdy tedy soudci mohou být podrobeni disciplinárnímu šetření a sankcím na eh, základě svých soudních rozhodnutí, a to včetně toho, kdy eh, používají své právo žádat o předběžné rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tím jsou zcela smeteny ze stolu veškeré pojistky a záruky, které mají zajistit férové soudní řízení bez eh, nepatřičného politického vlivu. Vy jste zmínil tu nedávnou novelu zákona z minulého týdne, která má i dále omezovat základní práva soudců Domníváme se, že je to nepřijatelné a proto vítáme, pane komisaři, váš závazek, že budete i nadále sledovat tuto kauzu a že se budete starat o dodržování základních práv všude. Děkuji, pan Šimečka Zariňů. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste nám představil eh, tuto situaci. A zcela právem jste znepokojení, zcela právem je komise znepokojená tím vývojem za posledních několik měsíců. Já bych řekl, že se to zhoršuje eh, den ze dne. Minulý týden v Evropském parlamentu jsme měli čtyři soudce a státní zástupce z Polska, kteří vykládali neuvěřitelné příběhy o tom, jak jsou persekuovaní eh, a jak jejich rodiny jsou obtěžovány a to i kampaní, která je organizovaná ministerstvem spravedlnosti, jsou degradováni, jsou umlčováni. Já jsem žasl, že tohle se děje ve státě Evropské unie. A pak je tu ten nový zákon, o kterém jste hovořili, který by umožňoval vládní straně zcela doslova propouštět soudce, kteří chtějí implementovat rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Takže to je naprosto nová úroveň závažnosti, která naprosto podkopává evropskou právní strukturu. A z toho vychází moje otázka. Pane předsedo, vy už jste se na to ptal, na předběžná opatření, protože tohle se týká přímo řízení pro porušení předpisů, které už vede komise ohledně disciplinární komory a e, z té Rady pro soudnictví. Takže proč se nepustit touto cestou a žádat předběžné opatření, které by e, omezilo škody, které e, působí v fungování této komory? protože podobná opatření už v minulosti zabrala v případě bělověžského pralesa a dalších. Děkuji paní Reintke za zelené minutu a půl. Já to zkusím velice stručně, ale ráda bych byla, kdyby někdy na tuto diskuzi bylo víc času. Dejme tomu eh, za týden, za dva týdny bychom měli uspořádat debatu s komisí a novým předsednictvím, ne nutně v půl jedenácté, ale někdy ve dne, kdy to bude víc lidí. To bych byla velice ráda. Vy jste velice výmluvně nastínil situaci, eh, pokud jde o nezávislost soudnictví a oddělení složek státní moci. A já bych chtěla eh, zdůraznit ještě jiný bod a to je rozsah působnosti článku 7 a řízení proti Polsku, protože to se soustředí na nezávislost soudnictví a reformu justice, ale já si myslím, že bychom měli jít ještě nad rámec toho. Evropský parlament schválil usnesení, ve kterém říká, že situace základních práv by měla být pečlivěji řešena. Patrně jste slyšeli o vyhlašování takzvaných zón bez LGBTI. To dělají mnohé místní orgány v Polsku a to jsou všechno vývoje, které dávají důvod k, k závažným obavám. To jsou útoky na menšiny, zejména LGBTI, a já si myslím, že Evropská unie, která brání práva menšin, by se měla podívat na tuto záležitost i v rámci článku 7. Děkuji, paní Rajnke. Jenom abych vás uklidnil, tak vám mohu říci, že tohle rozhodně není konec. Tohle není poslední debata o právním státu v Evropské unii, takže určitě na počátku příštího roku budeme diskutovat dále. A vidím, že stínový zpravodaj za ID tu není. Pan Bej tady není, takže navrhuji, abychom ho přeskočili na ECR. Pan Brudžinský je tady? Ano. Vy ho zastupujete? Dobře, tak prosím. Děkuji moc krát. Pane předsedo, vážený pane komisaři, Není čas na to, abychom napravovali všechno, co tu zaznělo nesprávně. Vy jste řekl, že disciplinární komora nebyla jmenována soudci. Řekl jste, že byla jmenována parlamentem. Ona ale byla jmenována radou pro soudnictví, která se skládá převážně ze soudců. Pokud jde o soudní dvůr, tak buďme přesní a korektní. Evropský soudní dvůr vyzval polské soudy, aby přeskoumali eh, postup při jmenování. Článek 145 nedává jednotlivým soudcům pravomoc spochybňovat status eh, jiných soudců. A pokud jde o ústavní soud, tak nikdo nebyl propuštěn. Funkční doba některých soudců zkrátka vypršela takže vy eh, vznášíte závažná obvinění, takže prosím, buďte profesionální. Posuzujete naše polské reformy na základě sloganů. A nasloucháte jenom jedné straně tohoto sporu. Vytváříte dojem, že víte o Polsku víc než naši občané. A co udělali naši občané? Znovu zvolili naši stranu, a to právě díky reformě justice, mimo jiné. Takže já bych rád pokračoval ještě později jako koordinátor. Chcete něco říct za GUE, paní Ernst? Pokud hledíme na celkový obrázek eh, v klidu a díváme se na to, co se vlastně odehrálo, zjišťujeme, že porušení právního státu v Polsku je již tak hluboké, že trvale poškozuje samotný základ polské společnosti. A můžeme být rádi, že tolik lidí vyšlo do ulic a demonstruje a projevuje solidaritu. Není to totiž za takovýchto podmínek a předpokladů vůbec jednoduché. Přesto mám problém s tím o tom hovořit, neboť Polsko je mým sousedem. Já bydlím kousíček od Polska, máme tam spoustu kontaktů se starosty, aktivisty a není mi to vůbec jedno a cítím, že ten tlak se tam zvětšuje. A tady hovoříme o zemi, já se omlouvám, když to takhle vracím zpět, která nám umožnila události z roku 89. A nyní 30 let poté máme pocit, že oni začínají opětovně od nuly, že se vrátili zpět k počátku, nule a já si myslím, že musíme hovořit o článku 7, je to správné, co děláme, hovoříme o o postupu o nesplnění smlouvy. Rada a komise reagují zcela správně, vás naprosto podporuje, je to jasné, ale přesto to nestačí. Ani to seškrtání subvencí, peněz, ani to nestačí. Co potřebujeme? Já myslím, že to je veřejný dialog o těchto otázkách, ale přímo v Polsku. To je zásadní. Pokud se nám nepodaří se napojit na polského občana, aby chápal, že tady eh, nepostupujeme pouze byrokratickými postupy a nezatěžujeme zbytečně. Pokud lidé nepochopí v Polsku, o co jde, tak se nepohneme. Potřebujeme skutečný dialog o právním státu v Polsku a to si myslím je velmi zásadní. Ještě dva koordinátoři žádají o slovo. Prosím, buďte struční, protože pak máme ještě tři poslance a pak ještě celý další bod a my přetahujeme. Takže prosím, paní Zipl, vejdete se do minuty. Já bych jenom chtěla zdůraznit, co říkala kolegyně Terry Reintke, když mluvila o právním státu, protože je pravda, že vždycky je potřeba vnímat ten trojuhelník. Právní stát je tu od toho, aby chránil demokracii a zajišťoval základní práva. Všechny tři pojmy patří k sobě zcela bez pochyby. Proto mě velmi znepokojují ty zóny bez LGBTI. To je nepřijatelné. V minulosti jsme měli zóny bez židů měli jsme zóny pouze pro bílé a teď zóny bez LGBTI. To je zkrátka nepřijatelné. A chtěla bych také zdůraznit, že neexistuje ideologie LGBTI. To se omlouvám, ale pokud se zamilujete do muže nebo do ženy, tak se vám to zkrátka stane. To není něco, nad čím byste se rozmýšleli. Možná, že zítra bych se měla zamilovat do ženy, proč ne, skvělý nápad, ne, takhle to nefunguje. Tohle není ideologie a měli bychom o tom přestat takto mluvit. Paní Intfeld, jednu minutu, prosím. Děkuji, já budu velice stručná. Myslím si, že navzdory všem, navzdory tomu, že polští kolegové tvrdí opak, samozřejmě vidíme, že polská vláda záměrně zaškrcuje demokracii, zaškrcuje soudnictví a jakoukoliv kritickou opozici. Takže přestaňte to popírat, děláte to schválně. My ale musíme zareagovat jinak a já doufám, že nová komise bude dělat jinak čtyři věci. Za prvé, že bude jednat rychleji, protože času není na zbyt a většina těch změn je nezvratných. Za druhé, úplně plném rozsahu používat článek 2, jak říkala paní Reintke, protože pouze pak můžete ukázat systémovou povahu toho porušování eh, článku 2. A za třetí, zkoumejte i korupci. Hovoříme pořád o hodnotách, o právním státu a tak dál, ale tyhle vlády se snaží jenom tutlat to, že jsou skorumpované až do morku kostí a že zneužívají evropské dotace eh, na kupování politické podpory. Tohle musí přestat. A konečně Neměli bychom eh, outsourcovat eh, těžká politická rozhodnutí na Evropský soudní dvůr. My musíme přijmout ta rozhodnutí. Eh, my v parlamentu, komise to udělala do určité míry a doufám, že i rada to udělá. Tak máme poslední chvilky tlumočení a pak víte, jak to bude. Jenom angličtina. Takže prosím, paní Strik na jednu minutu, ne víc. Děkuji. Já si myslím, že rozhodnutí Evropského soudního dvora bylo zcela jednoznačné. I e, kroky polského nejvyššího soudu byly jednoznačné, ale i akce polské vlády byla jednoznačná. Říká, že zkrátka nebude e, toto opatření akceptovat. I to, myslím, objasňuje, že bychom měli ukázat, že neexistuje beztrestnost a že bychom měli okamžitě vymáhat e, jurisprudenci Evropského soudního dvora. A proto bych se chtěla zeptat pana Reinderse. Jste připraven přijít s předběžným opatřením nebo žádat předběžné opatření od Soudního dvora Evropské unie, aby ukončil fungování disciplinární komory co nejdříve a také, aby ochránil nezávislé fungování Národy, Národní rady pro soudnictví? A chtěla bych ještě připomenout předsednictví svou otázku ohledně možností a pravomocí členských států k tomu, aby eh, podali věc k soudu podle článku 259. Proč se to nepoužívá? Děkuji, paní Višněvská za ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Polsko je demokratická země a země právního státu a chtěla bych poukázat na to, že spuštění článku 7 proti Polsku je zneužití postupu, pane komisaři. Když si vezmeme situaci v jiných členských státech, tak by mě zajímalo, proč nebyl spuštěn článek 7 proti Maltě, kde se vraždí novináři. Proč nebyl článek 7 spuštěn proti Francii? Ve Francii se omezují demokratická práva na protesty. Mnoho lidí bylo zraněno, závažně zraněno. A my navrhujeme disciplinární opatření proti soudcům, které existují i ve Francii, úplně stejné. Tak proč není spuštěn článek 7 proti Francii? Dobře, takže to je všechno a teď eh, dostanou slovo eh, host na podiu. Ne, ještě pan Adamovi, paní Adamovič. Pane komisaři, děkuji za vaše argumenty. Máme málo času, takže budu pokračovat v polsky. Současná situace v Polsku ukazuje, že um, ověřovací mechanismy jsou nedostatečné. Proto bychom si měli uh, položit otázku, zda národní řešení jsou v souladu s principy EU. Mechanismy Evropské unie jsou příliš slabé. Uh, vezměme si fake news, dezinformace, manipulace a sociální inženýrství. Uh, mechanismy Evropské unie jsou příliš pomalé a skýtají, tak, a skýtají příležitost k falešným výkladům. Proto potřebujeme mechanismy, které by byly jasné všem občanům. Jestliže chceme napravovat procesy a zavádět řešení, tak tomu musí občané rozumět. Pokud to povede k eh, vystoupení Polska z Evropské unie, eh, tak to bude proto, že ta situace je byrokratická a složitá a chaotická na straně komise, což velice nahrává populistům. Commissioner for Human Rights, and I really wish we did not have to discuss já bych si opravdu přála, kdybychom nemuseli diskutovat o Polsku v Evropském parlamentu. Nicméně zlepšení situace právního státu eh, v Polsku nepřichází, situace se naopak zhoršuje a v nedávném dopise byly zmíněny pokusy organ- akademických organizací že byly posíleny represe vůči nezávislým soudcům a státním zástupcům. Minulý týden byla oznámena novela zákona, která má omezit eh, možnosti reagovat na disciplinární řízení eh, soudců, což je další omezení nezávislosti soudců. A obávám se, že takovéto situace se budou opakovat znovu a znovu, protože evropské členské státy mají pocit, eh, že mohou jednat beztrestně, což ale nemůžou. Paní Kempa na jednu minutu, prosím. Mnohokrát děkuji. Já si říkám, co teď udělá komise a rada, když uvidí, že soudci protestují společně s obžalovanými a vykročili do ulic. Problém je v tom, že opozici se nepodařilo vyhrát ve volbách. Takže Oni se rozhodli, že vyjdou do ulic. Člán, nebo paragraf 10 příslušného zákona brání soudcům v tom, aby se účastnili demonstrací. Soudci nesmí být rukojmím vlády. Soudci se nesmí účastnit politických demonstrací. Ale právě tohle se děje v Polsku. Polští soudci spochybňují jmenování provedená polským prezidentem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád začal tou nejdůležitější věcí. Nezávislost soudnictví je předpokladem pro demokracii a základní práva. Je možné, že někteří z nás tyto hodnoty nezdílejí, ale všichni ostatní by měli obhajovat polské soudce, kteří trpí represemi, které očerňují média, vedou proti nim nenávistnou kampaň. Každý soud má právo požádat o předběžné rozhodnutí. Možná, že někdo nechápe rozhodnutí Evropského soudního dvora. Nicméně jeho potřeba uplatňovat v praxi. Polský parlament předložil návrh zákona, který má zabránit soudcům v tom, aby žádali o předběžné rozhodnutí. A pokud nebudou souhlasit s příslušnými úřady, může jim být zakázána činnost, výkon profese. Zavedete nějaká předběžná opatření? Uplatníte nějaké pojistky? Ty možnosti tady jsou. Máme řízení eh, ve, ve věci té disciplinární komory. Požádáte o předběžné opatření, přijdete se na to podívat vlastní, na vlastní oči. Buďte rozumný, vy jste překročil čas, vy jste překročil, měl jste, měl jste 30 sekund, protože teď dáme slovo těm, kdo sedí za pódiem a pak máme další bod, Maltu. Takže 30 sekund. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, víte, že v Polsku teď máme nějakých 750 soudců, kteří byli jmenováni za totalitního režimu. To je v pořádku? Co jste udělali v Německu? Proč jste všechny odvolali z německých soudů? Víte, že orgány, které tak kritizujete, našli zločineckou skupinu u jednoho z polských soudů a hlava byla zatčena. Víte, že soudci si registrovali eh, nemovitostí jménem 150 letých lidí. Dejte mi ještě chviličku. Víte, že bývalý vůdce opozice v parlamentu zaručil, že soudce si budou moct dělat, co chtějí. To je ta nestranost, o, o kterou vám jde. Požádám vás každého o příspěvek na tři minuty s tím, že Malta bude jenom anglicky. Pane předseda, jenom velice krátce odpovím paní Strik na otázku, kterou jste opakovala. Děkuji za trpělivost. Postup podle článku 259 je jedním z nástrojů. Ano, členské státy se mohou nezávisle rozhodovat. Není to na předsednictví, je to záležitost členských států. A rozhodně souhlasím s paní Sipol, která uváděla, že je to trojúhelník, demokracie, základní práva, souvnictví. Ano, musíme se toho držet. A na závěr chci říct, že přeji hodně štěstí hodně vytrvalosti panu Reindersovi jako komisaři, protože v této činnosti je potřeba pokračovat. Děkuji za to, že vám tolik záleží na této významné debatě. Děkuji, paní ministrině. Děkuji vám. Děkuji. A nyní opět vy, pane komisaři, ano krátce, pane předsedo, já chci především připomenout předběžná opatření. V posledním případu porušování předpisů, kdy komise požádala o zrychlený postup, tehdy to nebylo údajně žádoucí, ale není důvod, proč bychom nemohli začít znovu s těmi předběžnými opatřeními. Zvlášť pokud je situace stále horší. Já jsem dostal otevřený dopis komisi, analyzujeme situaci a e, zvažujeme, jestli je to nutné, ale jsme vůči tomu otevření, když to nutné bude. Chci jenom zopakovat, že pokud jde o ten rozsah, byla tady také otázka postupu podle článku 7 a spuštění toho postupu. Komise spustila sedm postupů, ve všech případech se to týkalo soudnictví. Jistě se dá mluvit i o dalších věcech, v dalších postupech. A Zavedli jsme také postup pro porušení předpisů, spustili jsme ho, budeme dál zvažovat situaci. A jak už bylo řečeno, v komisi zahájíme diskuzi o novém cyklu, novém mechanismu, o těch výročních zprávách, ale to není důvod, proč nepokračovat dál. Budeme pokračovat v tom postupu podle článku 7 a